Pan komisař je pravděpodobně opožděn cestou do parlamentu, také kvůli manifestaci. A proto začneme s jiným bodem a až přijde pan komisař mezi nás, pak eh, přerušíme naši činnost a Eh, vyslechneme si jeho prezentaci. A nyní začneme s bodem číslo 19. A to je současný stav probíhajících eh, straných jednání. A já dám slovo Dejdivovi Martinovi, tak aby nás seznámil s buď pokrokem či s nepokrokem v oblasti jednání o nařízení o přístupu na trh. Děkuji, pane předsedo, za tuto neočekávanou čest. Současný stav vypadá tak, že první trialog se konal včera a byly předloženy tři sady pozměňovacích návrhů. První byl lingvistický eh, a druhá sada se zabývala komitologií, ustanoveními v oblasti komitologie, kde jsme neudělali žádný velký pokrok, ale viděli jsme, že až dojde k pokroku v oblasti Omnibus 2, pak také dojde pokroku v této oblasti. A třetí záležitost je stěžejní záležitost eh, této oblasti a to je to, že toto ustanovení eh, vyprší a potom eh, musí nastoupit nové nařízení. My se se předpokládalo, že nové ustanovení začne platit 1. 1. 2014, předpokládala rada však eh, později, tedy 1. 1. 2016. My jsme se na tomto datu zatím nedohodli, zatím jsme domluvili na dalším trialogu a tam se budeme domlouvat na vstoupení v platnost. A já vás také budu eh, informovat o jednání s radou a uvidíme, zdali jsme dospěli ke kompromisu. A je tam opravdu prostor na nalezení kompromisu. Ano, socialisté ti vždy se snaží docílit kompromisu. <laughs> Um. A vypadá to, že s vámi všichni souhlasí. A také se domnívám, že EPP velkou většinou se mnou souhlasí. A takže uvidíme mezi těmito daty 2014 či 2016 máme jeden rok uprostřed, to je 2015 a uvidíme, zdali všichni budou ochotní ke kompromisu a stanovit rok 2015. Já sdílím vaši analýzu, já jsem tam také byl. Ano, nyní přerušíme naše jednání o tomto bodu. Thank you.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 Dobrá, vítáme mezi námi pana komisaře de Guchta. My jsme zvědaví na to, co nám řekne a byla vydána závěrečná zpráva pracovní skupiny pro eh, jednání na Eh, úrovni, na vysoké úrovni mezi EU a USA o investičních příležitostech a pan komisař nás seznámí s významem této zprávy a této iniciativy a také zodpoví naše otázky. Bez dalšího úvodu mu předám slovo máme již spoždění, takže bychom měli využít času, který máme k dispozici. Pane slo- komisaři, máte slovo. Nejdříve bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel pozdě. A mělo to také co do činění se, se stávkou belgických úředníků a pracujících. A já jsem Eh, ze severu, takže jsem měl potíže s přijetím a byl eh, s tím, abych přijel a strávil jsem delší dobu v metru. Eh, ano, toto partnerství se označuje za partnerství vysoké úrovni a já bych chtěl říci, že my zahájíme největší eh, bilaterální obchodní jednání, která kdy byla zahájena. A to je eh, to, že bude vytvořena největší zóna volného obchodu na světě a tím budou stanoveny standardy pro budoucí trh a také pro investice a také pro vývoj globálních cílů. Budou vytvořena eh, opravdu velké množství pracovních míst na obou dvou stranách Atlantiku. Až tato dohoda eh, Eh, poběží, pak budeme mít 1,5 půl eh, eh, procentní růst očekáváme a to bude z hlediska financí představovat asi dvě třetiny evropského rozpočtu. A to je cesta k oživení ekonomiky a nejdůležitější nejdůležitější je, že toto je opravdu ten nejlevnější stimulační balíček, který se dovedeme představit. A pro tato jednání potřebujeme politickou vůli, my také potřebujeme eh, také snížení nákladů všude tam, kde je to možné. Tato to, toto jednání nám poskytne pojistku a je to také jistotou, že potřebujeme eh, opravdu obchodní prostředí a podnikatelské prostředí pro všechny. A to se také týká otevřených trhů a liberalizace trhu. A je třeba reagovat na krizi jinak než protekcionismem. Také to tato jednání ukazují, že Evropa a Spojené státy jsou strategickými partnery, kteří chtějí posílit své ekonomiky společně. Není překvapující, že oznámení eh, mělo tak pozitivní dopad na všechny strany, takže na všechny partnery. Já bych se chtěl zmínit o roli Evropského parlamentu. Já chci zdůraznit, že jsem velice spokojen s tím, že s vámi dnes mohu diskutovat o této otázce. My se dobře známe a také nemusím zdůrazňovat eh, důležitou roli Evropského parlamentu a tohoto výboru. INTA je naším přirozeným eh, vyjednávačem a prostředníkem v mnoha důležitých záležitostech, včetně této dohody a jisté také o tuto dohodu budou mít zájem další výbory. A určitě se také podaří efektivně celé toto to jednání e, provést. Někteří mohou mít dotázky na název e, této dohody, protože tato dohoda je obchodní a investiční dohoda. A proto jsme se rozhodli, že to bude nazváno transatlantický eh, obchodní a ekonomické partnerství. Takže to se týká obchodu a tato dohoda se týká tedy obchodu a investic. Podívám-li se na vaše skvělé usnesení z minulého října, pak e, určitě zjistíte, že z tohoto usnesení e, pracovní skupina vycházela a převzala vaše základní aspekty, které jste formulovali. Takže čeho se týkají tato jednání. My jsme se seznámili všichni s zprávou eh, pracovní skupiny a tato pracovní skupina pracovala 14 měsíců a pracovala na obsahu jednání, to jsou tarify, sanitární a fitosanitární a záležitosti investiční, záležitosti otázky duševního vlastnictví, veřejné zakázky a potom stanovení příslušných pravidel, například pro konkurenceschopnost. Dospěli jsme ke společnému názoru, že společná dohoda na bilaterální úrovni včetně regulačních aspektů bude vzájemně výhodná pro nás, pro oba, tedy pro oba dva partnery. Následně pan předseda Barroso van Rompuy a prezident Obama potvrdili, stvrdili tuto dohodu a bylo dohodnuto, že se zahájí jednání. Takže to, co je před námi, je to, že musíme míč vykopnout co nejrychleji a musíme také navrhnout další návrhy a předločit je radě v březnu. Čím rychleji začneme, tím rychleji dospějeme k závěru. tato iniciativa nebude snadná. Ideálně bychom chtěli tuto práci dokončit asi za dva roky, ale co je důležitější než čas, je dosáhnout ambiciozní dohody. Dovolte mi zdůraznit několik klíčových bodů. Za prvé, potřebujeme rozbít všechny zbývající tradiční tarify a potřebujeme pokročit v otázkách tržního přístupu v oblastech, jako je, jsou veřejné zakázky a investice. Je také důležité chápat, že už teď máme eh, velmi nízká tarifní opatření, průměrně 4% dovozové tarify. Takže eh, náš hlavní cíl bude řešit ty bariéry, které stojí tedy za celní hranicí. To jsou rozdíly v technických nařízeních, standardech, eh, osvědčeních. Ty často stojí čas a peníze. A právě v tom můžeme eh, výrazně uspořit a také přinést lepší hodnotu spotřebitelům. Tyto bariéry představují v podstatě tarif 10 až 20 respektive ekvivalent toho tarifu. Takže e, náklad pro spotřebitele je značný. Potřebujeme také e, nastavit globální normy a standardy. Máme teď jedinečnou příležitost to e, správně nastavit. Nebude to jednoduché ale máme šanci uspět. Děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Uh, thank you, Commissioner, for your... Děkuji vám. Děkuji vám za Děkuji vám za stručný, ale výstižný projev. A nyní mi dovolte dát eh, slovo členům stále monitorovací skupiny pro Spojené státy. A začneme paní Gorliv. Děkuji vám Pane komisaři, děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Já se domnívám, že e, tuto e, roli e, jistě budeme moci zvládnout společně. Už když prezident Obama ohlásil, že i USA jsou pro takovéto jednání o zóně volného obchodu. I proto, že vedle všech možných technických a Eh, hospodářských aspektů, eh, je to i politické prohlášení eh, k transatlantickým vztahům. Všude, kam já chodím, se mě ptají, jaký je harmonogram. Kdy začnete? Dobře, začneme teď, ale jak dlouho to bude ještě trvat, než se ta zóna vyjedná? Máte vy určitou představu o realistickém harmonogramu? A druhý bod. Samozřejmě všude se velmi diskutuje o tom, jaká bude vypadat tato dohoda. Naděje by byly zbuzeny veliké. Ale otázka je, co je dnes eh, jiné než eh, před pěti lety, kdy se o tom také hovořilo? Veliká očekávání, ale je zde jedno velké riziko. Pokud se to nepodaří, eh, pak z toho vzniknou zase velká zklamání. Existují realistické plány, dejme tomu typu B nebo plány, které by byly poněkud eh, mírnější než eh, celková dohoda. Tedy existuje několik bodů, eh, které by znamenaly určitý pokrok, pokud by se jich dosáhlo. Thank you. Next. Děkuji. Martě Šáke za ALDE. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, Souhlasím s tím, že se nacházíme v historickém okamžiku a mám za to, že e, politická vůle je jak v této sněmovně, tak i u vás. Ale pak je tu další otázka, a to je veřejná podpora. Myslím si, že tady budeme čelit e, řadám, řadě otázek a dopadům kritiky. Takže vám chci položit e, otázku ohledně několika obtížných aspektů. Skupina na vysoké úrovni byla poněkud opatrná, pokud jde o práva duševního vlastnictví. Co vy na to? Další složitá záležitost, eh, s kterou se počítá, je zemědělství. Považujete za možné vyloučit zemědělství? Nebo to je naprosto nepřípustné? Jak vnímáte minoritní nebo malé zájmy jakožto rizikové faktory pro eh, dosažení širší dohody? A konečně chtěla jsem se vás zeptat, co eh, čekáte od americké strany? Jaký to má vztah k TPP? A jak vnímáte eh, tedy tu úroveň vztahu mezi státy versus eh, federální úroveň? když zrušíme například Buy American eh, doložky, tak možná budou nahrazeny doložkami Buy eh, Pennsylvania nebo něco podobného. Takže co s tím? Těším se na každopádně na hlub, co nejtěsnější spolupráci a každopádně si přeji, abychom měli všechny komunikační kanály otevřené, abychom skutečně dosáhli i podpory ze strany veřejnosti a společnosti. Neměli bychom na to zapomínat. Ano, děkuji a následuje Robert Steady. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ano, to je vynikající. Já jsem tady. Absolutně vynikající, to je snad nejlepší zpráva za poslední dobu v tomto výboru a blahopřeji k dosavadní práci. Většina těch eh, bodů už zazněla, ale k tomu, co řekla paní Šake. Já jsem diskutoval s mnoha lidmi eh, ve Spojených státech o zemědělství a oni řekli, že musí být součástí jednání, to vždycky říkali. A teď jsme svědky reformy společné zemědělské politiky. Nedává nám to náhodou příležitost k tomu, abychom nejenom eh, eh, jak si odbourali společnou zemědělskou politiku, abychom se trochu posunuli, protože to si myslím, že by bylo to nejlepší, co se může stát, ale mně přijde, že to bude velký problém ze strany Spojených států, takže si říkám, jestli bychom eh, nemohli náhodou já vím, to jsem řekl jen tak z fleku, že bychom se měli zbavit SZP, ale to je jenom takový můj pocit ale taky velký problémem budou geneticky modifikované plodiny. Teď eh, myslím, že tady se k tomu jádří eh, francouzi. Bude to problematická záležitost v jednáních, protože myslím, že musíme skutečně přehodnotit ten náš postoj, který máme k zemědělství. Nechci, aby to zničilo to, co představuje tak značnou příležitost pro Evropu a Spojené státy. Next, Yannick Jadot, The Greens. Yannick Jadot. Děkuji, pane komisaři. Já se domnívám, že byste měl mít jako mluvčího pana Sterdyho pro tuto dohodu, eh, tak bychom měli jistotu, že se to nikdy nedokončí a nezavrší. Já jsem zde proto, abychom společně intelektuálně debatovali o tom, jak zachránit evropskou eh, ekonomiku, jak v Evropě žít. Dnes mě fascinuje stejně jako jindy také to, že tato dohoda představuje 0,5 eh, růstu. Když se podíváme na radu a když se podíváme na to, co říká, tak tam zase hovoří o eh, dvouprocentním navýšení HDP na závěr těchto dohod. Čili eh, všechny eh, předpovědi, které jsme již slyšeli eh, v minulých letech, ukazovaly, že liberalizace, úsporná politika, snižování nákladů, liberalizace službů, služeb, kdybychom tam dosáhli obr- toho růstu, který byl předpovídán, tak bychom měli růst jako v Číně. A mnoho lidí by tedy muselo jezdit po světě a získávat nové pracovníky. Eh, je to tedy takové neustále přemílání, ale já se domnívám, že eh, studie dopadů by měly být eh, skutečně také orientované na přísliby růstu. Prostě nemůžeme přijmout to, že když tato dohoda bude uzavřena, tak bude růst takový a budeme mít spoustu zaměstnání a podobně. Když nám slibují eh, růst na základě liberalizace, eh, tak eh, to bylo také řečeno, ale dnes to nevypadá stejně. Není to nějaká dětská hra, kterou můžeme zde provádět. Vy budete potřebovat mandát ze strany eh, rady a také prezident Obama bude potřebovat mandát ze strany kongresu. Můžete nám prosím říci, jaké debaty jsou vedeny v kongresu o jednotlivých aspektech? Robert má skutečně pravdu. Eh, v té společné zemědělské politice by se také mělo debatovat a také eh, měněné organismy by tam měly být také dále práva investorů. Evropa, kterou máme dnes, eh, se snaží získávat mezinárodní investory a přitom to dát také do rovnováhy s našimi zásadami eh, veřejných eh, zakázek a podobně. Takže musíme se podívat na to, jak to bude vypadat v jednotlivých zemích. Vždyť prožíváme nyní také skandál s konským masem v potravinách. Ano, nevedlo to k žádnému onemocnění, to je pravda. Ale přesto je to výsledek absolutní eh, globalizace v zemědělské oblasti. A když eh, dnes vidíme Evropu a potíže eh, zemědělských výrobců v Evropě, tak to musíme potom zase promítnout do vlivů, které budou pocházet zase z této oblasti. Na závěr, pane předsedo, bych chtěl se zmínit zmínit o průmyslu. Dnes v tom balíčku um, komise se hovoří o velkém růstu, ale měli bychom být flexibilní v našich normách a standardech. Ano, proběhl seminář o e, konkurenceschopnosti také v kolegiu komise e, a je to téma velmi významné ve všech státech. Konkurenceschopnost bude založena na deregulaci anebo na e, určité budoucí představě, Eh, ohledně inovací, ohledně vysoké přidané hodnoty a podobně. Dále eh, však zde máme ale spoustu norem eh, zdravotních, sociálních a podobně. Ano, chceme dělat obchod obchodní transakce, eh, vést eh, jednání o dohodách, ale ne vždycky s cílem liberalizace. A konečně Helmut Scholz Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři předřečník opravdu tady hovořil silnými slovy. Já sdílím váš názor, že opravdu máme před sebou historický krok. Tady eh, máte pravdu ve svém hodnocení, i když se eh, o tom někdy hovoří trošku přehnaně. Ale já bych hned na počátku chtěl zdůraznit jeden bod, že TTIP nepovažuji pouze za novou strukturu obchodní organizace, ale je to zásadní součást bilaterálního partnerství mezi EU a USA. Politické, kulturní a také sociální společenské aspekty jsou zde dotčeny. A proto při jednání půjde také o rozdíly ve stávající legislativě a půjde zde také o odbourávání ustanovení, která brání v současné době obchodu. A vy jste také hovořil o růstu a nárůstu pracovních příležitostí. A potom tady je také otázka kulturně vzniklých eh, rozdílů v legislativě a to je otázka občanských práv, například také sociálního stávu tu. A to se netýká pouze klasického pole obchodní politiky, ale také celého pole bilaterálních vztahů. A právě proto by mě zajímalo, jak na základě základě stávajícího dohodnutého mechanismu budou tyto aspekty zahrnuty. Jak se bude spolupracovat s příslušnými komisaři zodpovědnými za jiné oblasti v komisi, protože těch se tato jednání také budou přímo týkat. Jak si to komise představuje? A druhý bod. Já chci jednoznačně říci, že my tady hovoříme o dohodě, která má být ve prospěch občanů. To znamená dnes eh, eh, v USA řekne zaměstnanost na prvním místě. To řeknou všichni senátoři a také kongresmeni. Ale jednání nebudou ukončena během dvou let. To znamená, že jednání se povedou také po dalších volbách do kongresu. A to znamená, že si musíme zodpovědět na obou dva stranách Atlantiku eh, tu otázku, do jaké míry to zvýší zaměstnanost. Zda-li opravdu toto přinese pracovní místa například pro mladé lidi ve Španělsku, kteří jsou z 50% nezaměstnaní. To znamená, ptám se, zdali opravdu tato eh, situace bude pozitivně touto dohodou ovlivněna. My máme v Evropě rozdělení na jih a na sever a právě proto tady máme určitou komunitární metodu, která e, se vztahuje na všechny státy a proto by mě zajímalo, jakým způsobem bude v kontaktu tato komunitární metoda s tím, touto dohodou. A za třetí, pak tady máme členství USA v multilaterálních dohodách a mezinárodních organizacích. Například včera jsme hovořili o veřejných e, zakázkách a USA nejsou členem GPA. A potom tady vznikají otázky legislativy. A na základě mých příkladů vidíme, jak obrovské úkoly mají před sebou jednací týny. Já předpokládám, že Evropský parlament bude tato jednání pozorně sledovat a také aktivně sledovat. Děkuji vám. Děkuji vám. To je první kolo otázek a nyní máme problémy s harmonogramem. Jinak eh, jsme měli hlasovat a já navrhuji, aby, že dám slovo panu komisaři, který odpoví na první kolo otázek a potom budeme hlasovat a Druhé kolo se bude konat po hlasování, tedy druhé kolo otázek na pana komisaře se bude konat po hlasování. Souhlasíte s tím? Ano, takže prosím, nyní dám slovo panu komisaři, aby odpověděl na, prv, na otázky z prvního kola. Potom si uděláme přestávku na hlasování a potom budeme mít druhé kolo otázek. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže pokud jde o ten časový harmonogram, musíme požádat o mandát radu. A to představíme v něko- příštích týdnech na začátku března. Obvykle taková diskuze trvá v radě asi tři měsíce, několik měsíců. Hmm, takže to dokončíme nejpozději na radě eh, ministru obchodu 13. a 14. června. Ideálně ještě dřív. Protože to můžeme udělat na jakékoliv radě, v jakémkoliv složení. Ale toto je taková lhůta, kterou máme na mysli. Ve Spojených státech tam to musí prezident eh, oznámit USTR, potom je 90-denní lhůta, v průběhu které je možno činit eh, nějaká, nějaké komentáře, zatím tam není žádný fast track. Zda požádají o fast track, což potřebují nejen pro tuto dohodu, ale třeba i pro TPP, Zatím eh, nic takového není, takže je to 90-denní lhuta. Takže oficiálně by bylo možné nastartovat jednání na summitu EU-US, který se uskuteční někdy v polovině června. Takže toto je harmonogram, s kterým počítáme. Ale zatím ještě nepracujeme na eh, tedy respektive už jsme pracovali na technických přípravách při, při přípravě zprávy, protože je tam řada technických otázek, které se ještě musí vyřešit. Například, co s celým tím problémem norem a standardu. jak budeme moci získat inovativní přístupy a tak dále. Takže na tom pracujeme, ale oficiálně to bude někdy v polovině června tedy ideálně. Hleda, že by to rada odmítla, jak se zdá, že očekává pan Žado. Čili velká očekávání. Snažíme se být realističtí, je to nelehké jednání, měli bychom se o to pokusit. Pokud se nám podaří dospět k dobré dohodě, bylo by to dobré pro obě naše ekonomiky, pro Evropu, pro naší pozici, pro, pro eh, naší geostrategickou pozici. Existuje teď určitá vůle se to pokusit, tato vůle dlouho nebyla. Víte, že paní Merkel se o to pokusila. Tehdy byly určité úspěchy v Transatlantické radě. A to pak prohloubilo tu vůli, možnost dospět k hluboké a ucelené dohodě. Ale rozhodně bych nepodceňoval problémy na obou stranách. Mám nějaký plán B? Nemám. Moje funkční období končí za rok a půl, takže nepovažuji za důležité mít plán B. Já nemám vůbec rád plány B. Ale rozvinete nějaký myslí, plán B, ne? Takže vy preferujete úplné selhání než částečný úspěch. Ano? Ano, dobře. A vůbec, pokud máte plán B, tak o tom nikdy stejně nemluvíte. Menšiaké. Ano, jistě potřebujeme veřejnou podporu. Potřebujeme podporu členských států i rady. Ale nedávno se ukázalo, že je potřeba i podpora veřejnosti. Jsou tu některé nelehké otázky, které jste schrnuli jako práva duševního vlastnictví zemědělství. Začnu zemědělstvím, protože toho se týkalo několik dotazů. Zemědělství bude součástí jednání. A upřímně řečeno, zemědělství bude významnou částí jednání. Ale chci také říct zcela jasně, že nebudou nebudeme eh, hovořit o stávající evropské legislativě. Její změny nebudou na pořadu dne třeba v případě GMO máme stávající platnou legislativu, to znamená, je možná registrace GMO a existuje návrh Evropské komise z roku 2010, na základě kterého režim pro pěstování by, by se změnil a mělo by to více regionální prvek. Pracujeme tedy se stávající legislativou, tedy za pomocí legislativy, která již byla zavedena. A není možné měnit legislativu nějakou mezinárodní smlouvu, eh, nějakou bilaterální smlouvu. To američané také vědí. Na straně druhé, nevím, proč bychom se měli zemědělství tak bát. Protože i když ještě do určité míry hájíme, chráníme naše zemědělství, američané tak činí také ještě více. Takže obě strany se někdy nacházíme v takové trochu šedé zóně. Nevím, proč bychom se tudíž měli bát o tom mluvit. Jako kdyby to mělo znamenat konec SZP, jak o to požádal explicitně pan Sturdy. Je dobré slyšet ty extrémy a pak mezi tím najít nějaký kompromis. Pokud jde o práva duševního vlastnictví, ano, bude tam kapitola o duševním vlastnictví v té dohodě. Také protože bychom se měli bavit například o zeměpisných označeních, což je součást diskuzí o duševním vlastnictví. A mám za to, že tam budou také další témata, například zeměpisná označení, která rovněž chrání, ale jiným způsobem prostřednictvím eh, tedy eh, ochranných známek společností. V uplynulých několika letech jsme výrazně pokročili. Třeba v dohodách se Singapurem máme velmi dobrý, dobrou kapitolu o zeměpisných označeních také s Kanadou. Takže postupujeme, pokud jde o tuto záležitost, chceme o nich jednat s Američany, oni tím nejsou příliš nadšení. Paní Šáke, vy jste asi nepřímo odkazovala na akta, eh, jeden z, tak říkajíc, hřebíků v mé rakvi, ale to je tedy něco, co nebudu otvírat. Tuto diskuzi nebudu otvírat, že nejsem masochista. Jestliže komise předloží novou základní legislativu, což by měla, tak se k té otázce znovu vrátíme. Ale nebudu to dělat žádnými zadními vrátky. vazba na TPP je samostatné jednání. Viděli jste, že je to transatlantické obchodní partnerství, čili my jsme se snažili dát jasně najevo, že to není to samé. Máme toto transatlantické partnerství, je to o obchodě a investicích, TPP je z odpovědnosti Spojených států. A jim přeji hodně štěstí v tom. Já se domnívám, že Spojené státy budou mít lepší šanci na úspěch v TPP, pokud nejdříve uzavřou dohodu s Evropany. Protože dohoda s Evropany bude hluboká eh, a ucelená smlouva v rámci TPP. Tu bude mnohem těžší, pokud nebude před, existovat předběžná dohoda mezi EU a US. To je můj názor, ale pouze můj názor. E, státní zakázky, to není nic nového, máme to s Kanadou i s Indií. Je to velmi významné, vážné téma. Buy America by neměla být nahraženo nějakým pravidlem typu Buy Jižní Dakota. A nemá to, Buy America to nemá své místo v tomto tom partnerství, bude to, to by bylo naprosto proti duchu a obsahu takové dohody. Pane Stredy. Asi víte, jaká je má odpověď. Ne, EZP nezrušíme, a geneticky modifikované rostliny, na to existují stávající legislativy a my je respektujeme. respektujeme. Pane Žado, nejdříve k těm procentům. Já prostě procenta nemám moc rád, ale bude připravená studie, ne tady námi, ještě předtím, než začnou jednání. A studie dopadů byla připravená eh, institucí, která je mimo komisi. A zde došly k výsledkům, že to bude 0,5 až 1 krátkodobě a 1 dlouhodobě nebo střednědobě. A říkáte, že na základě eh, různých eh, dohod od roku 96, ale já zde pracuji eh, teprve z poloviny roku 2010, ale přesto jsem přesvědčen o tom, že když bychom v tomto okamžiku nebyli nebo že nejsme nyní v hluboké krizi, tak je to díky obchodu. Postupovali jsme země od země, eh, záležitost od záležitosti. Například Itálie od roku 99 poprvé Itálie eh, zažila růst vývozu, eh, tedy po obchodní stránce. Španělsko má eh, určitý pokrok v exportu do třetího světa, nikoli tedy do zemí EU. A mohli bychom se podívat na různé detaily, že právě díky obchodu nejsme v příliš hluboké krizi. A Máte určitou představu o tom, že je možné z, opět eh, zrekonstruovat Evropu eh, autarchickou. Vždyť eh, obchod to bylo vždy to, co lidstvo dělalo od dávné minulosti. Když se podíváme na obchodní bilanci, ta roste, což znamená, že zde jsou určité zisky. Eh, je zde obchodní bilance, která je pozitivní eh, v oblasti zboží služeb, včetně zemědělství, asi 400 miliard eh, ročně, což tedy potřebujeme, je to ale určitě určitý vývoj v oblasti eh, surovin, energie, který eh, prožíváme eh, rovněž. Čili když nemáte nic, nic pak nemůžete nějak pokročit. Evropa skutečně musí být obchodním blokem. Není možné postupovat jinak pouze na základě minulosti. To, co říkáte, je sympatické, ale ten svět, o kterém hovoříte, prostě neexistuje a je hodně lidí, kteří toto prostě nevědí. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas avec les compliments. <laughs> Na komplimenty mě nedostanete. Já neříkám, že není eh, dobré obchodovat. Já hovořím pouze o těchto dohodách. Ano, děkuji za to, že jste mě umožnil postoupit dál. A vy jste právě uvedl příklad eh, koňského masa. To, co se teď děje, nemá nic společného s globalizací. E, ty koně, e, to koňské maso je z jiných zemí než z EU a ve Francii je spousta podvodných obchodníků, e, kteří žijí v této době, kdy se globalizace má sniž- snižovat. A přitom tam máme obchodníky, kteří prostě podvádějí. No. Scholz. Ehm, eh, Pan Scholz. Máte pravdu, když říkáte, že existují obrovské kulturní diference, protože my neustále hovoříme o technických překážkách pro obchod a podobně, ale původem těch místo e, překážek často bývají kulturní rozdíly. A já se domnívám, že bude opravdu to nejobtížnější překonat právě tyto kulturní překážky. Jak se nám podaří tyto překážky překonat, to bude opravdu to nejdůležitější a my budeme pokračovat s Transatlantickou ekonomickou radou a budeme také pokračovat v těchto diskutizích. My máme takzvané Secure Traders, což je velice dobrá eh, i postup, dobrý režim, to znamená, jestliže zkontrolujete kontejner v Evropě, pak už ho nemusíte zkontrolovat v USA takže ano, my budeme dále pokračovat na, v práci na tomto tématu. A vy jste se také ptal, zdali to pomůže ve znovu industrializaci Evropy, reindustrializaci Evropu. Zdali dokážeme znovu přivést průmysl do Evropy, to závisí na tom, zdali se v nám podaří průlom v inovaci a ve zvýšení produkce. Jestliže bychom měli také se snažit konkurovat v těch tradičních výrobních postupech Číně či Brazílii či Indii, tak to snadné nebude. Ale je tady celá řada takových skulin, na které bychom se mohli zaměřit a potom bychom se měli zaměřit především na inovativní produkty. Ano, nová industrializace Evropy je důležitá, ale neměli bychom zavádět průmyslová odvětví z minulosti, ale inovativní průmyslová odvětví. Děkuji vám, pane komisaři. Uděláme tady krátkou přestávku na hlasování. Bude to asi 15 minut. Můžete si dát, pane komisaři, kávu a dnes se musíte obsloužit sami. Káva je tady vepředu, dnes není žádná obsluha. Okay. Thank you. So, colleagues. Okay. Okay. there. Okay. Follow this because there is a change here. Hmm.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 Report. Bod 14, zpráva o obchodu a růstu motivování investicemi v rozvojových zemích od Tokia Saifi, paní zpravodajky. Máme tady 140 pozměňovacích návrhů a hodně z nich jsou kompromisní, takže si nedělejte tolik starosti. Kompromisní návrh 7, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Následuje kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Zněvací návrh 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. Devět, deset pro, proti, zdrželi se schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 66 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. 67 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Prověříme 67, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 68 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 51 pro, proti zdrželi se schváleno. 52 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 13 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh čtyři pro proti, zdrželi se, zamítá se. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, pro. Takže odpadá, aha. 108 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti zdrželi se schváleno, 111 pro, proti zdrželi se schváleno, 112 pro, proti zdrželi se, zamítá se, kompromis 15 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 16 pro, proti zdrželi se schváleno, 9, 3 pro, proti zdrželi se, zamítá se DV4 pro, pro, proti zdrželi se, zamítá se DV5 pro, proti zdrželi se, zamítá se DV6 pro, proti zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti zdrželi se, Schváleno. Zamítá se, pardon, říká pan předseda. 120 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 17 pro, se schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 127 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 132 na 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se schváleno, 134 pro, proti, zdrželi se schváleno, 135 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9, 20, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 136, dvě části, první část pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi, zdrželi se, prověříme elektronicky. Druhá část 136. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Devět jedenáct pro. Proti zdrželi se schváleno. Devět třináct pro proti zdrželi se schváleno, 9.14 pro, proti zdrželi se schváleno, 9.15 pro, proti zdrželi se schváleno. 139 dvě části, první část pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti zdrž, zdrželi se schváleno. Prověříme druhou 14 proti 13, ale hlasujeme konec hlasování. Bylo to schváleno. Můžete svému předsedovi důvěřovat. Uvo, uh, eh, úvodní ustanovení 1 pro proti zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro. Ono odpadá, aha.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 12, 1 teda v citacích. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh neblokové hlasování. 4 až 10. Pro, proti zdržel se. Schváleno. 11. Pro, proti zdrželi se. Schváleno. A ústní pozměňovací návrh číslo 1 zpravodaj. Někdo něco namítá proti ústním pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se. Konečné hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. Drtivá většina 23 proti 1, 3 se zdrželi. Blaho přejeme paní zpravodajce Tokia Saifi. Druhý a poslední, druhé a poslední hlasování. Zpravodaj Janik Žado. Eh, zpráva, které obnovitelné energie na evropském trhu s energií. Kompromisní návrh 1. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 2. Rozdělené hlasování. Dvě části. První část. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Proč jsme vůbec potřebovali rozdělené hlasování? Pozměňovací návrh 10 odpadá. 15 pro, proti zdrželi se schváleno. 16 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Christopher Fjellner. 18 pro, proti, ne, 18 5 Christopher Fjellner. proti zdrželi se. Zamítá se. Jako obvykle. 22 pro. Zapomněl jsem kompromisní návrh 3. Příliš spěchám. Takže 3 kompromisní návrh pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 4 pro, proti zdrželi se schváleno. 24 odpadá. Naštěstí pro pana Filner 29. Rozdělené hlasování. První část pro. Aha, jenom druhá část? Dobrá, takže zůstala pouze druhá část. Takže druhá část návrhu 29 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ústní eh, pozměňovací návrh 1, ne. Je někdo proti, proti ústním pozměňovacím návrhu? Ne, takže o něm hlasujeme. Jednička pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Ústní pozměňující návrh 1. Hlasujeme. Konec hlasování. Takže velkou většinou. Takže prosím zvedejte ruce. Aspoň vedoucí skupin. Těmi já se řídím. pak je snadnější dovtipit se, jaký bude výsledek. Pokud jsou nějací disidenti, tak já je prostě nebudu brát potaz. I když i já jsem někdy disident. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 34. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Opakuji. Kompromisní návrh číslo 8. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Prověříme kompromisní návrh 8. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Byli tu tentokrát disidenti. 37 pro, proti zdrželi se schváleno, 38 pro, proti zdrželi se schváleno, 9 pro, proti zdrželi se schváleno, 40 pro, proti zdrželi se tentokrát schváleno. Blahopřeji, Kristofere. Ne, nebudu blahopřát, protože to bylo jenom u tohoto návrhu. Takže závěrečné hlasování. Hlasujeme. Konec hlasování. 3, 24 proti jednomu, 3 se zdrželi, blaho přejeme, jelikož žado. Děkuji pane komisaři, za, uh, schovývavost. A vraťme se k naší rozpravě s, komis, s panem komisařem D. Kuchtem. Druhé kolo otázek. Pokud chce někdo odejít ze sálu, ať tak učiní rychle a tiše. a přestaňte se bavit. Vidím vás tam vzadu. Takže druhé kolo. Musím omezit, eh, musím dát časový limit na otázky. Tři minuty. Said Kamal za EPP. Um. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl připomenout, že už od roku 2009 nejsem členem EPP, i když si myslím, že by mě určitě spa- chtěli zpátky. Ale já jsem strašně šťasten, že mohu sedět zde poněkud v izolaci v této části místnosti. Já bych se chtěl vrátit k některým tématům, která již byla zmíněna a zajímá mě například strategické věci. V podstatě eh, jednotlivé body, které se týkají také zeměpisného označení. A podíváte-li se také na to, že my jsme odmítli akta a USA chtějí akta, tak víme předem, že jednání o této věci budou složitá. A jak se k tomu hodláte postavit? Jak to hodláte vyřešit? E, čekáte, e, zastáváte vyčkávací taktiku, anebo budete za naše stanovisko e, bojovat? A za druhé, mě by zajímalo, jak hodnotí americká strana harmonogram bude jednání dokončena eh, v polovině druhého Obamova funkčního období, anebo to bude spíše ke konci tohoto období. A kdy to také z evropského hlediska bude dokončeno? Bude to dokončeno v rámci vašeho funkčního období, anebo také až po nových evropských volbách? A co je hnací silou. Dříve se říkalo, že aliance se nedělají kvůli přátelství, ale kvůli strachu. A také dnes e, můžeme toto uplatnit. A také vidíme, že v minulosti spolupracovala Indie s Čínou a dnes spolupracuje Indie s Čínou také velice. A možná, že vycházíme právě z tohoto svazku. A liberálové by si přáli také liberální pravidla pro světový obchod a nyní prosím, každý řečník bude mít jenom dvě minuty. Pan Zajevský, EPP. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. A chtěl bych vám poblahopřát k zahájení vyjednávání. Samozřejmě, že Transatlantický trh je doplněním eh, naší aliance s USA. Je to velmi důležitý signál, ale mám určité pochybnosti, které sdílíme se dalšími kolegy. Doposud vyjednávaly státy, jejichž trhy byly eh, mnohem eh, menší a Evropská unie pro ně byla atraktivním partnerem. My jsme také vyjednávali s partnery, eh, jejichž systémy regulace nebyly tak dokonalé jako v Evropské unii. Ale tady je to jinak. Partner je silný a možná nejsilnější na světě. Jeho standardy a jeho regule jsou velmi silné a on na tom také trvá. Vyplývají eh, také z určitého druhu eh, života. Hovořili jsme o kulturních eh, zvyklostech, které jsou zakořeněné. A naopak v Evropské unii máme 27, ne 28 států, které jsou mnohem více rozdělené než státy v USA. Mají různé zájmy, takže co do jednání jsme tím slabším partnerem. To se také ukázalo v jednání o akta. Respektuji práci eh, vaší eh, vašeho sektoru. Eh, vy se snažíte mírnit rizika, i když ty výsledky dopadly negativně. A z toho musíme rovněž činit určité závěry pro kapitolu IPA. A jak tomu mám určitou otázku. Je nutné znát, americké cíle, ty jsou v eh, akta dobře vyjádřená. My víme, že vy dobře vyjednáváte, ale je nutné si položit otázku, čeho chceme dosáhnout, eh, jak chceme konvergovat eh, naše standardy, když jsou tak rozdílné. Thank you. Bernd Lange next. Bernd Langen. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, e, ještě jednou děkuji za to, že jste tak objasnil, o jaký obsah jde při tomto vyjednávání. Jde o obchodování a investování. A tak doufám, že společně e, zcela jasně ukážeme, kdo v parlamentu má odpovědnost za e, tuto oblast tak abychom společně s vámi dokázali tu loď nechat plout kupředu. Já mám mnoho poznámek jako paní Šarkin. EU e je vlastně a Německo eh, je spolkovou zemí, eh, kde jsou jednotlivé spolkové země, stejně jako v USA. Když se podíváme na automobilový eh, sektor, tak ty zkušební cykly, emise, vše je upraveno v Německu spolkově, ale v USA je to jinak. Jak jednotlivé státy v USA budou zapojeny do těchto jednání? Druhá otázka se týká Mexika Mexika. S Mexikem máme starou dohodu, eh, kterou chceme obnovit. Eh, je zajištěno, aby eh, toto probíhalo paralelně, aby Mexiko nemuselo nést negativní dopady? Thank you very much. Next, uh, Paul Murphy. Děkuji. Další je Paul Murphy Guen. Děkuji. Určitě prostě pan komisař viděl také dopis Eh, amerických kongresmenů, kde také formulovali klíčové cíle americké strany v těchto jednání. A vy jste určitě také zaznamenal, jaké agresivní cíle jsou těmito jednámi, eh, jednáními sledovány. Za prvé tady eh, jsou nechtějí Eh, snížit eh, také tarifní a další předpoklady a podmínky pro zemědělské produkty. A tady oni interpretují to, co toto znění znamená. To znamená restriktiva pro GM plodiny, potom také další omezení týkající se masa drůbežího i vepřového a tak dále. My myslíte si, že toto, o tom se nebude jednat, to je to, co jste chtěl říci. A za druhé, to je ochrana duševního vlastnictví. A e, také toto, tuto ochranu zdůrazňuje Amerika jako konkurenční výhodu. A tím pádem se nám akta může vrátit zadními vrátky. A tady je velký rozdíl mezi stanoviskem Evropského parlamentu a e, vedoucími e, orgány v USA. Takže mě by zajímalo, jak bude respektováno stanovisko EP. E a za třetí potom také s, harmonizace různých regulačních norem. A také eh, mě by zajímalo, zdali harmonizace norem se bude konat a na jaké úrovni. Zdali naše normy budou tedy sníženy a nebo co se s nimi stane. Ano, děkuji. A nyní Franciska Keller, zelení. Děkuji. Děkuji. A než položím otázky, tak chci poukázat na to, že zelení skutečně nejsou proti obchodu a to vůbec ne. Ale chceme obchod, který je férový pro obě strany obchodu. A obchodní smlouva by se měla zabývat také tím, kdo má zisk, eh, kdo má přínos z té dohody a kdo z ní, v ní je znevýhodněn, tak aby se to vyvážilo. Vy jste sám říkal, že je nesmírně důležité, aby veřejnost byla na vaší straně. Evropský parlament je přímo voleným orgánem, je, tedy ze všech, jediným ze všech evropských institucí. Ale mandát je rozhodován radou, navrhován komisí. Jakou roli bude mít Evropský parlament? Mohli bychom diskutovat o tom pan, mandátu? Mohli bychom na to mít nějaké vlastní stanovisko, usnesení? protože si myslím, že jsme součástí veřejného mínění a jsme taky těmi, kdo utváří veřejné mínění. A bylo by tudíž důležité, aby jste nás zapojili. Byla zmíněna práva duševního vlastnictví. Chci se zeptat, jak zajistíte, abychom mohli mít legislace o výjimkách pro copyright třeba pro evropské knihovny. Jak zajistí, to, aby existovaly výjimky u copyrightu třeba u proevropské knihovny. Protože Spojené státy v rámci TPP jsou v tomto směru velmi neústupní. Já jsem... Takže jak chcete zajistit, že my, jakožto Evropská unie, budeme schopni mít legisl... legislativu pro výjimky pro knihovny, aby mohly být kopie v univerzitách a tak dále. Protože Spojené státy v rámci TPP se snaží omezit tato práva ještě více. Takže to je na, by bylo na úkor třeba evropských knihoven. A ještě e, reforma ochrany údajů. Jaké tam vidíte konflikty na americké straně? Ano, dobrá, bereme na vědomí uh, angažma zelených uh, eh, podílet se na obchodu, ale zatím jste hlasovali proti všem obchodním dohodám. Maria Sernes za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Tři body. Za prvé politická otázka. Myslím si, že je velmi významné to, aby dohoda byla dobrá, abychom se angažovali do této dohody a je nutné eh, vše připravovat na politické úrovni eh, eh, Rady členských států a Evropského parlamentu, aby nedošlo k nějakým rozdílům, aby postoj Evropy byl jednotný a silný v těch dohodách a v těch jednání zemích, ve kterých Obama má silné postavení. Druhá otázka se týká Eh, otázky kultury a tedy eh, kulturního rozdílu, rozdílnosti. Eh, to je, myslím, velmi důležité nejenom proto, že to představuje také určitý model společnosti a kulturní diverzitu, ale také ekonomicky. Ta kulturní diverzita je života životně důležitá. Jak chcete vyjednávat s USA? Vždyť my jsme například uzavírali smlouvu s UNESCO UNESCO, ale USA nikoliv. Jak chcete postupovat s Američany ohledně této kulturní diverzity? Já se domnívám, že pro EU je to velmi významné. My bychom neměli jít cestou kulturní e, globalizace. Třetí otázka. Mnozí kolegové už o tom hovořili a to je otázka norem a standardů. Celá jistě budeme mít vzájemné uznávání norem. A já se domnívám, že by bylo jistě zajímavé s velkou pozorností sledovat tuto otázku. Pan Šulc již hovořil o globalizaci norem, možná, že k tomu také dojdeme a půjde tedy o obsah a kvalitu norem. Jak budete zvládat tuto otázku? Thank you. Děkuji. Nevidím tam paní Andersdotter, takže Petr Šťastný za EPP. two weeks ago I was... Před dvěma uh, týdny jsem sledoval kanadská média. Čekali jsme na uh, zprávy, vy se pohybujete mezi Washingtonem a Otavou. Byl, byl jste přece v Otavě a ve Washingtonu v jednom týdnu. Já jsem doufal, že budeme mít nějaké zprávy z Kanady, protože, protože slyším, že váš generální ředitel, pan Demarty, byl citován s tím, že nebude žádný začátek jednání mezi EU a Spojenými státy, dokud nebude dokončena CITA. Takže jaká je ta podmínka, co se stalo, proč jsme nedostali žádné zprávy, protože se připožďuje, eh, takže jaký je váš názor na tuto záležitost? Děkuji. A chtěl bych položit eh, nějaké otázky také. Komisaři, konec konců jsem eh, zpravodajem k této záležitosti. Takže řada otázek, které jsem chtěl položit, už zazněla, nemusím na nich tudíž trvat. Omezím se pouze na tři otázky za prvé. Dvě jsou velmi široké, mají širok, velký politický význam. Tisk často eh, je, prezentuje Evropany jako ti, eh, ty žadatele v této v pozici žadatelů u této dohody. Je to tak, pokud ne, proč bychom toto měli považovat tedy za samozřejmost? Je to je, je v tom nějaká výhoda? je v tom něco na, v, tomto, v této úvaze trvalo o dva měsíce déle, než se dříve počítalo, než byla vydána tato závěrečná zpráva. Proč? Jaké, na jaké potíže jste naražili? Jaké byly předběžné podmínky obou stran k tomu, abychom dospěli k závěru, že existuje prostor pro úspěšnou, ambiciozní dohodu? A třetí a poslední otázka. Je zřejmé, že SPS byla samotným jádrem té první fáze jednání a že to bude jeden z nejvýznamnějších aspektů a otázek v jednání. Jak daleko zahájí závazky, pokud nějaké jsou mezi oběma stranami. A konkrétně, podle závěrečné zprávy obě strany souhlasí s tím, že opatření SPS mají být založeny na vědeckých poznacích a mezinárodních standardech a vědeckém posouzení dopadu. Znamená to, že evropská strana opustí tradiční evropský princip předběžné opatrnosti vůči SPS, protože jak si to změní, je evidentně spíše pro americké, než je obvyklé změní, eh, na které jsme v Evropě zvykle v této záležitosti. A konečně závěrečná zpráva doporučuje, cituji, aby spolu s usilováním o ambiciozní dohodu obě strany se snažily o předběžný pokrok v opatřeních SPS, které ovlivňují mezi vzájemný obchod, s tím, že se zohlední priority obou stran a jejich instituční rámec. Co to znamená? Jaké jsou možné legislativní a procesní otázky, které formálně nejsou součástí dohody? ale které souvisí s jednáním. Myslím, že SPS bude skutečně jádrem všech těchto diskuzí, takže bychom asi měli si být vědomi o co, toho, o co jde. Pane komisaři, je tu celá řada otázek. Vím, že máte omezený čas. Vyberte prosím ty nejpodstatnější, ta nejpodstatnější témata k odpovědi. Já budu hovořit poněkud stručně, protože na mě čeká návštěva v kanceláři, ale pokusím se konkrétně odpovědět na jednotlivé otázky. Pane Kamale, je pravda, že američané Jais nemají rádi. Já jsem již říkal, že oni mají k ochranným známkám úplně jiný přístup a zrovna se jim nelíbí, že u různých dohod máme dobrou ochranu geografického označení, ale opravdu nyní jsme zahájili také jednání. Máme zde sice různé názory, ale pokud se týče akta, tak tady komise nemůže předkládat novou legislativu tak, aby omezila Eh, a aby také vzbouřila vody, ale jde o to, že posléze samozřejmě se bude o akta také jednat. A pokud se týče harmonogramu, američané eh, říkají, že musí prostě dojet na jednu nádrž. A to eh, znamená, že se zde snižuje spotřeba, ale my bychom měli udělat pokrok. Já si myslím, že to nemůže trvat celé roky, než se dospěje k závěru, protože problémy dobře známe, musíme je označit a také udělat pokrok směrem k komplexní dohodě. A o vůle je na obou dvou stranách v této tematice pokročit dál a zdali toto děláme na základě přátelství, na základě spravedlnosti, je jednou ze základní roli státu a také Evropské unie bránit zájmy svých občanů. Takovou to povinnost mají jak Spojené státy, tak i Evropská unie a my se budeme snažit tyto zájmy samozřejmě ochraňovat. A pokud se týče hodnot, tak tady jsou USA k nám daleko blíže než jiné velké obchodní bloky či obchodní státy. To neznamená, že bychom s nimi neměli žádné rozdíly, názorové rozdíly. A není pan Zalevský. Myslím si, že nesmíte podceňovat diverzitu v rámci Spojených států jako takových. Tady existují i v rámci Spojených států obrovské rozdíly. A já se nedomnívám, že tyto rozdíly by byly snad menší než v EU. vždy, když se díváte na USA z dálky, tak máte pocit, že jsou homogenní, ale když přijdete blíže, pak vidíte stále více e, rozdílů a to platí jak pro USA, tak i pro EU. A snad jsme ve slabší pozici, proč bychom byli my? Oni jsou tvrdí vyjednávači, ale myslím, já se domnívám, že my také tvrdě vyjednáváme. A když eh, budeme eh, mít potřebu a budeme to potřebovat, tak určitě nám také pomůže Evropský parlament překonat tyto překážky. A pokud se týče otázky pana Langeho, to se týkalo standardů pro automobilový průmysl a zdali se existují rozdíly mezi federální a státní úrovní. Ano, ty rozdíly existují a ty budeme muset překonat například v oblasti veřejných zakázek a jednoduché to nebude. Mexiko. Tady je jistá vazba a není vazba. Máme dohodu s Mexikem a Mexiko Turecko nás požádalo o aktualizaci této dohody a my jsme řekli, že toto také jsme ochotní udělat. Také nás eh, požádali, aby od počátku mohli eh, se zúčastnit jednání od, TP, od TPIT. A já jsem řekl, že to není reálné, že by to nefungovalo. To je my se domníváme, že dohoda s USA bude mít své dopady na Mexiko, ale samozřejmě i na Kanadu, ale to my neovlivníme. Takže to je takový další druhotný dopad. Ale má to samozřejmě také dopad na automobilový průmysl, abych uvedl jeden příklad. Pane eh, Murphy, eh, zdali je vylou, určeno zemědělství. Já jsem již v prvním kole otázek a odpovědí řekl, že zemědělstvím se budeme zabývat a já jsem také řekl, jaký mám na to názor. Bohužel bez mikrofonu. Ano, já tento dopis znám, o kterém vy jste se zmiňoval. a pan Vokr je důležitou osobností v této oblasti. A také eh, jeho partneři. Ale my jednáme mezi Evropskou komisí a americkou vládou. Ano, budou vyjadřena názory různá eh, stanoviska. Já také v průběhu jednání budu mít kontakty s kongresem. Já hodlám navštívit kongres a hovořit s důležitými kongresmeny a senátory takže o tom mě nemusíte přesvědčovat. Já tento dopis znám a také vím, co zdůrazňují. A Eh, vy tady hovoříte o ofenzivních, agresivních eh, zájmech, tak my je máme také. My nechceme eh, snížit standardy. My, když je budeme harmonizovat, tak to neznamená, že budeme poskytovat nižší ochranu. Ovšem na druhé straně, víte, jaký je tady problém normy a standardy poté, co je uděláte, tak máte potom představu, že ty vaše jsou ty nejlepší. A potom druhá strana má o svých normách podobný názor. A proto já se domnívám, že budeme muset u norem a standardů rozlišovat mezi minulostí a budoucností. A v budoucnosti bychom se měli zaměřit na to, abychom měli společné postupy. Protože když, bude, když jednou ně, o něčem rozhodnete, tak se to stane téměř náboženstvím. A potom je velice těžko o náboženství diskutovat. Paní Keller role parlamentu ve vztahu k mandátu, když zašleme mandát tedy radě, tak i Evropskému parlamentu. O tomto mandátu budeme samozřejmě s vámi diskutovat a vy máte možnost potom také hlasovat v rámci usnesení, ale v rámci harmonogramu. Já nemám problém s dlouhými diskusemi, ale jde mi o dodržení harmonogramu, o časového rámce. A já se myslím, že v rámci tohoto harmonogramu to musíme zvládnout. A můžete také odhlasovat si své usnesení. jsem hovořil a o akta a e, také jsem vyjádřil svůj názor na akta a nechci, aby se akta vrátila zadními vrátky. To není můj e, že, e, specifický názor. A pokud se týče ochrany dat, o tom s USA již dlouho diskutujeme a já se nedomnívám, že dnes je správnou cestou položit to na stůl k jednání. To je jiná cesta jiná kolej. A já budu těsně spolupracovat s paní Redding, která zodpovídá za tyto diskuse, ale já se nedomnívám, že by to mělo být součástí balíčku k jednání. I když si myslím, že před koncem jednání se shodneme a budeme tento problém stejným způsobem chápat, ale nesmíme všechno uh, zaintegrovat. Vy jste hovořila o TPI, PPP, e, vy text TPP znáte ale já zde nevycházím z TPP, ale jde o to, co předložíme a co potom vyjednáme. A žádnou přesnou odpověď vám nyní dát nemohu, já vám ji posléze mohu poslat také písemně. Paní Desernes. Une position unie. Jde o jednotný postup a podporu Evropského parlamentu. Ano, parlament eh, ale není eh, připraven na to, aby eh, došel k jednotnému stanovisku, ale spíš, aby reflektoval různé názory. Eh, výsledkem je tedy spíš to, abychom stáli za radou. My nechceme změnit naši politiku ohledně kulturní diverzity. Vím, že to je téma velmi citlivé, ale osobně Osobně musím říci, že máme možná strach eh, z té kulturní globalizace, která představuje americkou hegemonii. Já se tedy domnívám, že evropská kultura je na tom docela dobře a že tak můžeme získat. Každopádně naše politika nechce měnit kulturní rozmanitost. Pan Šťastný. a, a very simple one Odpověď ke Kanadě je jednoduchá. Byli jsme tam, nejprve jsme byli ve Washingtonu, pak jsme jeli do Otavy. A to, co bylo na stole, mě zkrátka nepotěšilo. Proto jsme neudělali žádnou dohodu, já jsem jim to také řekl. Musí být přijaty další kroky, jinak žádná dohoda nebude. Protože dohodu má cenu uzavírat jedině, když je dobrá. A v celé řadě otázek oni musí udělat další kroky. Jistě, že budeme pod, pokračovat ve vyjednávání s nimi a já doufám, že se nám podaří uzavřít tato jednání co nejdřív. Ale můj názor je takový, že uzavírat nějaký obchod má smysl jedině, když je ten obchod dobrý. Čili jediná vazba je v tom, že Washington a Kanada jsou od sebe blízko. Když jste ve Washingtonu, a když máte jet, do Washingtonu a do Otavy, tak je lepší to udělat přes Washington, než tam jezdit dvakrát z Evropy. Je to jenom asi hodina cesty. Čili to je spíš otázka e, časového harmonogramu. Je to ale jiná dohoda. Já si toho nejsem vědom. Byl bych velmi překvapen, kdyby existovalo takové prohlášení. Každopádně není vazba. Dohoda s Kanadou, snaha o dohodu se Spojenými státy. Žádná jiná vazba. Mohou být někde vazby ve specifických tématech, třeba automobilového průmyslu tam vazba je, protože Kanada je součástí nafty. Musíme mít na paměti. Ale jinak nic. Takže pane předsedo, je Evropa tím žadatelem? Kdyby Spojené státy nežádali, tak, bychom, tak by nebyla žádná vyjednávání protože vyjednávání jsou možná jedině, když obě strany mají pocit, že má smysl jednání začít. Několik hlav států a vlád říkal velmi jasně, se domnívají, že je opravdu důležité, aby to opravdu chtěli a tak dále. Ano, jistě. Ale jestliže pan Obama by, kdyby neměl zájem o vyjednávání, tak by je nezahájil. Proč to trvalo o dva měsíce déle, Otázka, odpověď je jednoduchá, že byla, byl to přechod mezi dvěma administrativami, většina ministrů se mění, to je myslím, že je ten reálný důvod. Pokud o SPS, jsme používali tradiční jazyk VTO, SPS a chceme plnit všechny příslušné dohody. Pracovali jsme na celé řadě různých záležitostí. Eh, Livehawks, Telo, to jsem si předtím ani nebyl vědom, že něco takového existuje. Takže to jsou věci, pro které bychom měli skutečně najít nějaké řešení, ale ono to opravdu není jenom o tomhle. Jistě nesmí existovat žádná kontaminace. Kontaminace může existovat i v rámci vnitřního trhu. Jak jsme hovořili tedy o, těch, o tom horské mase. Takže na tom jsme Eh, pracovali, také jsme pracovali na BSE. A snad budeme mít nějaké řešení v příštích měsících, myslím, že to bude velmi vítané. Takže moje poslední slovo pro dnešek. Není to snad poslední diskuze. Měli bychom mít na mysli, že ať je naše politická pozice jakákoliv, a jestliže jsou tu velké rozdíly, měli bychom se zaměřit na to, na čem opravdu záleží. A z mého hlediska je to to, abychom se snažili integrovat oba trhy. To výrazně posílí náš postoj Eh, naší pozici na světovém trhu. Že společně představujeme polovinu světové ekonomiky a i když existují určité rozdíly, tak jsme zdaleka, dvě zdaleka nejsvobodnější ekonomiky a společnosti ve světa. To je to, co, o co bychom se tudíž měli snažit. Jistě, budou existovat také technické, kulturní a další problémy, ale snažíme se zaměřit na to, dívat se na to bez ohledu na to, jaký eh, máme filozofický názor nebo z jaké jsme země. Thank you, Commissioner. This, uh... Děkuji. Pan, děkuji, pane komisaři. Takže toto bylo pouze první z mnoha zasedání a diskuzí na toto téma. Doufám, že nakonec eh, dospějeme k úspěšnému jednání a dohodě. Nevím, jestli tam budeme u toho ještě my, ale měli bychom udělat všechno pro to, abychom to posunuli dál. Děkuji vám. Very good, Commissioner. Very good.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 Chci pouze komentovat krátce slova pana komisaře, že to se týká především investic, ale tato dohoda může být také důležitá pro výbory dopravy, zemědělství a IMCO. Proto jsme se rozhodli, že hned od počátku zapojíme tyto výbory a já jsem se obrátil na předsedy těchto výborů s přáním, aby přispěli svou prací k naší zprávě. A já příští týden vyzvu předsedy výborů, aby mě kontaktovali a vytvoříme jakési styčné procesy se mnou a se stínovými zpravodaji a budeme se zabývat tím, jak druhé ostatní výbory budou moci co nejlépe přispět práci na tomto tématu. O tom není žádných pochyb, ale také nejsou žádné pochyby o tom, že tento výbor je vedoucím výborem pro toto téma. A potom tady máme bod číslo 16, stanovení rámce pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporu mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, již je EU smluvní stranou. Spravodajem je pan Zale Zalevský. On nás seznámí eh, s svou zprávou a budeme projednávat návrh zprávy. Takže prosím, vyslechněte si zpravodaje. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl nejdříve zdůraznit, že bohužel po té, co jsem přečet, po té, co přečtu svůj úvodní, své úvodní prohlášení, budu muset odejít a to souvisí s časovým harmonogramem a já musím odjet na letiště, protože mám v Polsku dnes večer důležitou schůzku. Já se za to omlouvám, ale můj poradce mi také potom sdělí vaše návrhy. Kolegyně, kolegové, já jsem také předložil návrhy k návrhu komise týkající se stanovení rámce pro řešení finanční odpovědnosti. Já bych chtěl říct říci, že děkuji stínovým zpravodajům za jejich připomínky a také děkuji všem politickým skupinám. Vy všichni již znáte můj návrh zprávy. Ta, tento návrh zprávy mají k dispozici stínoví zpravodajové a také konzultanti. A já bych chtěl nyní zdůraznit klíčové změny, které byly provedeny. Já již jsem řekl několikrát v průběhu minulé debaty, já jsem přesvědčen o tom, že text komise je velice dobře vyvážený a strukturovaný. A proto jsem schválil, eh, jsem se rozhodl, že budu postupovat tak, že doplním tento text a nebudu navrhovat žádné eh, revoluční změny. Proto také hodlám eh, dodržet strukturu navrženou komisí a nech rozhodl jsem se, eh, na, nerozhodl jsem se předložit hodně pozměňovacích návrhů. Spíše mi jde o to, aby jazyk znění byl transparentnější Jeden eh, z článků, o kterém jsme nejvíce diskutovali, byl článek 8 odstavec 2. Já jsem se rozhodl eh, konkrétněji formulovat eh, tento odstavec a jde o to, aby opravdu byly jednotlivé body jednoznačné já jsem nechtěl, aby byly podmínky formulovány pouze vágně a tak bylo je možné dále interpretovat, protože k tomu již došlo. Proto já tady hovořím o žalobách, které byly předloženy a ne o těch, které pravděpodobně budou předloženy. A proto jsem také Tady navrhuji nové eh, znění a sice jde o to, že se tady předkládají eh, návrhy, které budou projednávány. A potom, potom se domnívám, že eh, kompetence komise vstoupit musí být také upravena dalšími podmínkami a já jsem se snažil tady udělat lepší rozdělení mezi splnomocněním komise a členského státu. Já jsem také doplnil článek 18 týkající se nákladu na arbitráž, tak abychom se vyhnuli dalším možným interpretacím. Potom článek 21 kde se hovoří o tom, že parlament by měl být informován o e, zjištěních, která se předkládají Evropskému parlamentu a také je tam návrh na změnu tohoto nařízení. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se na vaše připomínky. Your flights Dobrá, takže postupujeme dál. První stínový zpravodaj je David Martin za SND. Děkuji vám. Chci poděkovat Pavlovi za spolupráci. Chci poděkovat také komisi za to, že nás dobře informuje o dosaženém pokroku. Některé pozměňovací návrhy byly představeny zpravodajem a díváme se na ně s velkým zájmem. Ještě musíme formalizovat náš postoj k tomu. Já si cením toho, že v kontextu tohoto návrhu hovoříme o finanční zodpovědnosti, ne o principech ISDS. Ale naše skupina má přesto pořád některé výhrady k principu eh, tohoto urovnávání sporů mezi investorem a státem. Jsme trochu znepokojeni, že dohoda by mohla mít dopady i když komise nás eh, ujišťuje, že nikoliv, ale že by mohla ovlivnit oblasti veřejného zájmu, jako například nedávno, nedávno eh, nastartovaná tabáková směrnice a eh, úprava balení tabákových výrobků. Byli bychom neradi, kdyby některé země nebo podniky některých zemí mohly eh, usilovat o ar, úspěšně o arbitráž v případě takové směrnice. Takže ta, ta směrnice musí být nastavena tak, aby každopádně vyloučila e, takovou možnost. Pak máme také obavy jako politická skupina, a alespoň na papíře, tento mechanismus může dát větší práva některým zemím nebo eh, respektive eh, společnostem ve třetích zemích oproti našim domácím investorům. Komise několikrát řekla, že eh, o to, to není cíl ustanovení, ale přesto si domnívám, že je to možnost. Je to jedna, jeden z nejproblematičnějších aspektů. A když se podíváme na finanční povinnosti, které s tím souvisí, je tu, jsou, jak budou řešeny eh, stížnosti nebo výzvy zahraničních eh, investorů. To by mohlo pak jít i přes eh, v podstatě Evropský soudní dvůr. Měli by tudíž k dispozici prostředky, které nejsou k dispozici domácím investorům. A ten tribunál by mohl rozhodnout ve prospěch nějakého žadatele, přestože něco je naprosto podle evropského práva je těž samozřejmě snadnější říkat co kdyby, než najít řešení. Ale přijde mi, že je to vážné téma. Otázka, že zahraniční investor by mohl mít větší přístup k eh, opravným prostředkům než domácí investor. Byli bychom totiž rádi, kdyby nás komise v tomto tématu eh, uklidnila. A teď k samotnému návrhu budu hovořit stručně, protože samotný zpravodaj se hodně vyjádřil. Pro nás, jakožto pro socialisty, jsou to klíčové věci. Jednak transparentnost. Chtěli bychom, aby ten proces byl co nejtransparentnější. A za druhé, role parlamentu. Nebudu zabíhat do podrobností, jenom zúrazním, že parlament musí být plně informován o jednotlivých případech musí být informován stejně jako členské státy a rada. Měl jsem mnohé obavy, mnohé výhrady k tomuto nařízení. Postupem času komise eh, řadě z ním vyhověla a zodpověděla na naše dotazy, takže já jim děkuji za spolupráci. Děkuji eh, také eh, zpravodaj, který velmi dobře spolupracoval. Podařilo se nám odstranit mnohé překážky ještě před zasedáním výboru. Thank you, David. Děkuji, Davide. Martin Kazak. Děkuji, pane předsedo. Nemáme tu stínovou zpravodajku, takže já představím stručně její stanovisko. Děkuji panu Zaleckému za skvělou práci. Je to druhá legislativní záležitost ohledně nových evropských kompetencí v investiční politice, eh, kterým se zabýváme v tomto výboru. Vyjednávání eh, o eh, tém, tém ukončeném nařízení, které ukončuje platnost, tak probíhá každopádně. Děkuji členským státům, děkuji všem za ale my jakožto parlament bychom měli jasně říci, že kompetence v této politické oblasti se přesunula směrem na Unii. Na Unii a členské státy musí hrát podle lisabonských pravidel. Takže princip jednotnosti, jednoty v externích záležitostech se eh, nyní vztahuje i na tuto politiku a komise ho musí hájit. Obecný princip tohoto návrhu je eh, korektní, to znamená, že Evropská unie platí, když jde o nějaké evropské kroky, když se to týká členského státu, platí členský stát. Ale samozřejmě, že ten pes je zakopan eh, v detailech. Takže měl, mělo by nařízení dávat právní jistotu komisi i členským státům, aby bylo jasné, jaké je eh, rozdělení pravomocí eh, zodpovědnosti v některých nejasných případech. Možná, že komise by mohla jít ve své snaze přebírat případy trošku příliš daleko v případech, který, kde to není jasné. Tak, grandfathering regulation, eh, tedy s ohledem na ní, eh, myslím, že bychom měli najít správnou rovnováhu, abychom dali členským státům možnost se bránit sami, když jsou jejich, eh, jejich právní akty nějakým způsobem spochybňovány. Myslím si, že zpravodaj tady jde správným směrem u klíčových článků, jako je článek 8, nebo článek 9 o provádění eh, arbitráže, tak eh, má návrh eh, zprávy lepší rovnováhy mezi zájmy členských států a komisí, samozřejmě s tím, že vítá obecné principy, které jsou vyloženy v návrhu komise. Také v článku 18, kde jde o proplácení nákladů, má zpráva našeho zpravodaje lepší, je více vyvážená. Měli bychom se zabývat také dalšími články, jako je článek 3 nebo 11 a několik dalších. Těšíme se na další spolupráci se zpravodajem a pak později při vyjednávání eh, s radou. Děkuji. Martin Kazak, next. Eh, Děkuji a další je Franciska Keller za zelené. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat Pavlovi Zalevskému za, především za to, že jsme s ním velice dobře mohli spolupracovat. Když jsme se zprávou zabývali, tak se nám zdálo, že jsou tady určité e, protichůdné formulace, například také proti stanovisku eh, grandfathering. Takže mm, on tady hovoří o Lisabonské smlouvě, která je součástí eh, práva a tady se posouvá eh, politika a odpovědnost z úrovně členských států na EU úroveň. A potom tady jsou také pozměňovací návrhy 2 a 5, které nevyjasňují celou záležitost, ale spíše vrací potom kompetenci na úroveň členských států v oblastech, kde bychom takto postupovat neměli. A tady se hovoří o tom, když to je článek 8 odstavec 2, kdy se zahájí různé spory v jednom v jedné věci. Takže kdybychom se řídili návrhem e, zpravodaje, pak bychom museli postupovat jako EU e, pouze retroaktivně. A když by se odehrávaly spory na národní úrovni, pak by to postupovalo jinak a já se domnívám, že tak by se postupovat neměly. Tento rozdíl je důležitý, protože mohou nastat situace, kdy členské státy budou se snažit provádět věci a spory ještě před evropským právem. A potom tady máme článek 14, tady nevím, proč by se měl eh, parlament obracet na eh, členský stát pouze po pěti letech. Tady komise navrhuje pě, tříletou lhůtu a myslím si, že touto radou komise bychom se měli řídit. Taky se chci vrátit k obecnému problému, o kterém hovořit pan David Martin. A tento problém neřeší ani komise, ani zpravodaj. My již jsme také eh, se stínovými zpravodaji hovořili o tom, že tento návrh předpokládá finanční eh, zodpovědnost Unie. A to my jsme také prověřili v souvislosti s příslušným mezinárodním právem. Tak proto my se ptáme, proč máme s takovýmto předpokladem souhlasit a naše pozměňovací návrhy budou vycházet z toho, že validace eh, takovéhoto předpokladu by měla být také předložena Evropskému soudu. A také by se nemělo předpokládat, že Evropská unie eh, bude zodpovídat za eh, určité investice. A právě proto by se měly třetí země mít možnost se obrátit na mezinárodní arbitráže především tehdy, jestliže eh, evropští investoři by nemohli žádnou kompenzaci podle evropského práva požadovat. My se domníváme, že tady musíme bránit eh, naši eh, evropskou legislativu, protože došlo také k tomu, že například ekologická legislativa byla napadnuta v poslední době třetími zeměmi a naše eh, legislativa například v oblasti zdravotnictví nesmí být zatěžována spory, které přicházejí mimo, z oblasti mimo EU a také takovýto filtrační mechanismus, eh, což je Evropský soudní dvůr, to by nemělo vadit našim zahraničním partnerům. A nadále také se investoři ze třetích zemí mohou obracet na národní úroveň. A já jsem získala dojem, že mnoho kolegů E, sdílí naše obavy a proto se domnívám, že bychom se měli snažit jednat a nesmíme na to zapomínat. Thank you. Uh, Helmut Scholz. Děkuji, Helmut Scholz, zagujem. Děkuji vám. Musíme přiznat, že naše skupina má problém s celým tím nařízením, s celým tím návrhem. Vzhledem k tomu, že tady máme řešit otázku toho, proč máme zavádět ještě nad rámec soudního systému stávajícího ještě další panel, tedy ten panel na eh, vyrovnávání, na urovnávání sporů. Když se podíváme na právní systémy v OECD, tak jsme dosáhli vysoké míry soudní eh, spravedlnosti, což je pravda nejen pro OECD, i pro další země. Takže já chci znovu zopakovat většinovou pozici Evropského parlamentu, že totiž soudy by měly zodpovídat za řešení ekonomických e, sporů. V rámci VTO známe tento postup a kromě toho vlády mají tedy zodpovědnost e, sledovat negativní nebo pozitivní dopady, když se když budou mít nějaký eh, případ, kde budou, eh, kde budou eh, se účastnit soukromé podniky některých sporů v rámci VTO. Toto je něco, co platí pro VTO, tudíž i pro Evropskou unii, tudíž je to něco, co se musí řešit. Ale ty panely pro urovnávání sporů nevyhovují žádnému z požadavků na právní systém. Nedostatek transparentnosti už byl zmíněn dalšími kolegy. Ne- nedostatek eh, vzdělávání a kvalifikací to, toho, co musí být vzato v potaz pro širší společnost, nedostatek práva odvolání vůči eh, takovému závěru vyrovnání eh, urovnávného sporu. Takže mám trochu obavy ohledně ISTS, který by měl být eh, jakýmsi právním principem. A v rámci návrhu kolega, kolegy Zaleského jemuž děkuji protože to, že se pokusil nás zahrnout eh, do té práce. Ale myslím, že tam stále některé věci chybí. Chybí tam otázka dopadu návrhu navržené legislativy ve vztahu eh, na jedné straně tou Evropskou komisí a členskými státy. Když s ohledem na tuto komplikovanou realitu kdykoliv se má transponovat nějaká legislativa do členských států, víme, že tam jsou vždycky otevřené otázky. Není to pro nás dostatečně jasné. Ale abych zmínil jenom tři hlavní otázky identifikace vyníka a otázka, kdo platí případě nějakého výroku proti Evropské unii, kdyby Evropská unie měla zaplatit 2 miliardy eur za nějaký příklad, kompenzace tedy, tak kdo to vlastně zaplatí? Z jakého rozpočtu? Není to jasné. Tudíž naše skupina stále spochybňuje celkový směr této směrnice pravděpodobně budeme doporučovat odmítnutí návrhu komise. Uh, EFD? come ahead of you. Come ahead of you. There's a rule um, I normally always defer to Mr. Fellner, but on this uh, one occasion. Já vždy vás respektuji, ale nyní mám přednost. Takže tady se hovoří také o Lisabonské smlouvě a já jsem četl vysvětlovací prohlášení, kde se píše, komise je toho názoru, že komise také může e, také schvalovat různé smlouvy, jak například v oblasti investice a to je to, co nám Lisabonská smlouva za velkou změnu. To také znamená, že já si dobře vzpomínám na to, co řekl Jim Murphy, ministr pro Evropu v liberistické vládě, kde odmítl Lisabonskou smlouvu jako e, cvičení úklidu. A každý rozumný člověk by řekl, že to bylo opravdu nehorázné. A já e, bych chtěl říci několik věcí vysvětlovací memorandum eh, se hovoří, že návrh nebyl zkoumán eh, studií dopadu a to se mělo stát a eh, zdá se, že analýza provedena nebyla. Dále se říká, že komise se sešla několikrát ze zástupci členských států a také, že byly vzány jejich návrhy v potaz. A tady eh, komise a znění komise je velice vágní a tady se vůbec nehovoří o tom, jaké schůzky se konaly se zástupci členských států a do jaké míry jejich názory byly zohledněny. Pokud se týče fází, tak tady se nám zdá, že to je stálý útok a stále podkopování integrity národního státu a my jsme proti tomu ze zásadního hlediska zásadním způsobem. ale já se domnívám, že na půdě našeho výboru byste nemuseli zde bojovat mezi sebou jako eh, občané Británie pan Kristof Fjellner. Dvě věci jsou dvě věci, o kterých hovořila paní Keller a pan Martin. A paní Keller hovořila o tom, že musíme také prověřit, zdali navrhovaná legislativa odpovídá mezinárodním dohadům a dohodám. A potom tady pan Martin hovořil například o té nové směrnici o tabáku a také o novém balení. A myslím si, že my jsme tady propásli příležitost u tabáku, že kdy my jako výbor bychom měli také prověřovat eh, harmonizaci a také schodu s jednotlivými národními legislativami. A to je vlastně úplně jiné téma. Možná, že bychom měli zvážit, zdali bychom se nezapojili i do těchto diskusí. Pane Fielnere, vy jste tady hovořil o velice důležitém tématu. Já se domnívám, že bychom měli také vyslechnout ostatní výbory, stejně tak jako ostatní výbory by měly vyslechnout nás, jestliže hovoříme a diskutujeme o tématech, kterými oni se zabývají. A nyní komise, pan Jergensen, vítám vás mezi námi. Ještě je tady jeden další řečník na seznamu. Berte, byl jsi tady dokonce jako první řečník na seznamu. Ano, děkuji, pane předsedo, ale jak se tak hezky říká v Bibli, poslední budou první, takže s tím nemám žádný problém. Já jsem ještě chtěl položit jednu otázku komisi. A sice vztah národních kompetencí a evropských kompetencí v takových záležitostech, které nejsou kryty evropskými zákony. Dva příklady. Existuje soukromá univerzita, a stát, členský stát rozhodne tuto univerzitu převzít do rukou státu. Dle mého názoru by Evropská komise v tomto neměla žádnou kompetenci. V Německu jsme se rozhodli například eh, odpojit všechny atomové elektrárny od sítě. Samozřejmě, že tam jsou také zahraniční investoři. A tady bych řekl, že Evropská unie nemá kompetenci na základě smluv. Ale možná, že byste mi to mohli ještě lépe vysvětlit. Děkuji, pane předsedo děkuji, Bernte. Sorry. A nyní komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji poslancům za to, že jste nás pozvali, abychom se mohli vyjádřit k návrhu zprávy. My vítáme tento návrh zprávy, těšíme se na spolupráci s vámi při dalším rozvíjení tohoto důležitého nařízení. My jsme se zabývali jak návrhem nařízení, také jsme se zabývali širšími otázkami urovnávání sporů. A šlo nám o to, jak toto nejlépe propojíme, tak aby to reagovalo na naše obavy. Já bych chtěla obecně reagovat na jednotlivé body. Já vím, že nemáme příliš mnoho času. Prosím, buďte tak stručná jako obvykle. Pokusím se. Pokud se týče urovnávání sporu mezi investorem a státem, zdali toto potřebujeme, ne. EU ve svých mezinárodních vztazích je vždy spíše pro soudní procesy. My také e, se domníváme, že toto také platí pro investiční záležitosti. To je základ celkového přístupu. My se domníváme, že urovnávání sporu je důležité důležitým nástrojem, tak aby se zabezpečilo, aby se mohly prosazovat zájmy evropských investorů v třetích zemích ale jsou také spory, které nelze řešit mezi jednotlivými státy a právě proto tato forma je důležitá. A e, tady e, je to tak, že Evropský soudní dvůr se zabývá otázkami evropského práva a nebývá se právem vyplývajících, se, vyplývajících z e, sporu v rámci VTO a nebo investorů. A urovnávání sporů by mohlo být Eh, řešeno právě navrhovaným mechanismem. Je to otázka, jak řešíme naše mezinárodní vztahy. Jestliže hmotná ustanovení jsou správně nastavená a berou v potaz eh, naše zájmy, ochrany, potom urovnávání sporů se nevystavuje žádnému nebezpečí. E, my musíme zabezpečit, aby hmotná ustanovení byla správně formulována. A to je to, co se snažíme prosazovat. A otázka je, jak to děláme. Tady se také hovořilo o transparentnosti, která je také důležitá a to je také důvod, proč jsme vyjednávali ve výboru OSN o transparentnosti. A tam jsme také zavedli ustanovení o transparentnosti do našich dohod když dojde k postupu, tak se zabýváme také dalšími nástroji, které mohou nám také e, e, vytvořit lepší podmínky pro předvídatelnost fungování tohoto systému. To je nový rys, ale domníváme se, že to je důležitý doplněk. A za třetí jde o to, zdali ty tyto eh, spory a také tyto soudy budeme určitým způsobem monitorovat. My také jsme eh, navrhli možnost, aby se v posléze vytvořila povinná judikatura, kterou by převzali další soudy, tak aby se nedala aby se pos, eh, dodatečné nebo následná jednání neodchylovala. Eh, pokud jde o ty dnešní připomínky, které zazněly specificky k nařízení, tak za prvé jsme vděční, že pan Zaleský podporuje celkový eh, přístup a architekturu návrhu komise. Strávili jsme značný čas úvahami na toto téma, také jsme diskutovali s členskými státy. Měli jsme neformální zasedání s parlamentem. Takže to byla dlouhá přípravná fáze. A vím, že to byla také specifická fáze ohledně toho, jak jsme hovořili s členskými státy. Ehm, v tom předběžném období jsme hovořili s experty členských států a také tady. Myslím, že to byl významný eh, přípravný proces, který měl dopady na to, jak tento návrh vypadá. Ráda vám k tomu dám další podrobnosti, ale protože nemáme čas, tak bych eh, tak učinila pouze na žádost. Rádi budeme pokračovat v diskuzích, v diskuzích se spravodajem, s tínovými spravodaji, ve všech otázkách, které byly nadneseny některé dnes jiné, v jiných formátech na neformálních zasedáních v tomto výboru. Takže k návrhu. Pár eh, připomínek. Pozměňovací návrh 5. Tam se hovoří o eh, stížnostech, které již byly předány oproti originálu. Jsou tam podobné, simil, podobné žádosti. A musíme zajistit, aby to znění dostatečně zahrnulo případy eh, těchto žalob, pokud eh, dáme, že byly žaloby podány, může tam být někdy nejasnost ohledně toho významu, bude to asi muset být zpřesněno. Žádost o konzultaci nebo něco podobného. Pak jde o to, jestli by to všem dostatečně podchytilo ty obavy týkající se potenciálních paralelních eh, případů. Sedmička tam se zavádí ehm, koncepce určitého eh, zásadního eh, zájmu členského státu eh, nebo významného prvku. To pro se nám nezdá být příliš relevantní. My si myslíme, že se musí zvážit, jestli právní zájmy toho státu mohou mít nějakou dopadu, mohou mít dopady na Eh, interpretaci, protože to je evropská dohoda nikoli členského státu. Takže bychom to neměli takto podmiňovat, protože eh, takovýto termín tohoto, tohoto zájmu by mohl být na úkor konzistentního výkladu. Myslíme si, že by to bylo také v zájmu Evropského parlamentu, aby se neomezovala možnost zajistit eh, evropskou konzistentnost a respektování evropských principů. 14 a 15, tam jsou různé eh, požadavky oznamovací, včetně určitého výčtu případů, seznamu žalob podaných na Unii. A eh, jak jsem zmínila již na úvod, eh, tak hodláme být ještě transparentnější. Myslíme, že by bylo dobré, aby ty dokumenty byly zveřejněny samozřejmě za určitých eh, podmínek při zvážení určitých eh, momentů důvěrnosti. Ale je bylo důležité, aby také parlament, zvláště tento výbor, byl plně informovan o všech eh, krocích souvisejících s tímto urovnáváním sporu. Můžeme také informovat, je tu také možnost informování o některých případech, jako se to děje v případě VTO, takže pokud jde o ty požadavky transparentnosti, to je přesně ta oblast, kde by instituce mohly spolupracovat. Dívám se na své poznámky, abych zareagovala dostatečně na připomínky. Bylo to několik připomínek kosmičce a devítce. To je samotné jádro nalezení rovnováhy mezi nalezením jednotnosti vnějšího zastoupení a určité ucelenosti při aplikaci evropského práva zároveň přitom eh, si ponechat kontrolu a mít dostatečný, ponechat dostatečný prostor členským státům. A tím se dostávám k poslední otázce. A to je eh, určitého, to se týká určitého aktu členského státu, třeba v případě změny v otázce eh, jaderné energie nebo něco podobného, kde jsou, kde jsou do toho zapojeny cizí investoři. Existuje Evropská dohoda pokud bude mít investor pocit, že eh, ty kroky přijaté členským státem představují třeba konfiskaci, může podle evropské dohody vznést žalobu, ale v případě nějakého jednoduchého případu, tak v takovém, eh, v takové, za takové situaci, pokud by toto eh, platilo, tak investor by mohl spochybnit a mohl by říci, že vlastně za to odpovídá ten členský stát, že to je pouze národní akt, eh, který je spochybňován. Nemá to žádnou vazbu na evropské právo, není požadován evropským právem, takže v takovém případě opravdu by respondentem byl členský stát a měl by, nesl by i finanční zodpovědnost za tu situaci nebo za ten akt. Musíme být obezřetní a rozlišovat jasně uvědomovat si, že máme investice i v rámci evropské kompetence, když se diskutuje o tom, jaký to má rozsah, ale to nemusíme vyjasňovat na to, abychom se rozhod- eh, dohodli eh, na tomto nařízení. Čili existují evropské kompetence, to znamená, to, to vyžaduje jednotu v rámci externí reprezentace, tím se zabývá komise, to je v Lisabonské smlouvy, smlouvě, ale v případě řešení sporů, protože vzhledem k počtu těch potenciálně spochybnitelných aktů jsme shledali eh, vhodným, že pokud je možnost, mohou členské státy být i tedy eh, respondenty, mohou mít i, eh, my, mít i tu přirozenou zodpovědnost. Pak byla specifická otázka týkající se hodnocení dopadu. A tam jenom připomínám, že toto nařízení řeší interní zacházení s eh, eh, urovnáváním sporů v případě, že se objeví. To je interní evropská záležitost, záleží na tom, jak si to zorganizujeme, jde jenom o to, abychom, aby byla přijata správná řešení. Ale ten dopad vyplývá ze samotných dohod, na které, to bude, na které se to bude vztahovat. To znamená třeba ve vztahu k investiční kapitole s Kanadou nebo Singapurem nebo s nějakými dalšími budoucími dohodami. Tam je ten dopad. A to vysvětluje tedy to, tu otázku dopadu. Hodnocení dopadu. Myslím, že to je zatím vše. Doufám, že jsem odpovídajícím způsobem odpověděla. Budeme rádi pracovat na základě návrhu zprávy, ale doufáme, že ty dnešní připomínky budou rovněž zohledněny. Okay, thank you. Um, as you know, rapport... Ano, děkuji. Jak víte, tak než zpravodaj musel odejít, takže nemůže zareagovat na to, co říkají další poslanci a poslankyně, ale budeme, budete mít možnost o té věci znovu hovořit v souvislosti s pozměňovacími návrhy. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. Letoš, tohoto měsíce v poledne. Přistupujeme k dalšímu bodu 17 a 18. Jsem tomu, že nebudeme mít čas probrat všechny body na pořadu jednání. Možná bychom měli z, z, ukončit eh, tady tímto bodem a ty další nechat na další zasedání. Uvidíme. 17 a 18. To se týká obnovení přístupu uh, Myanmaru, Barmy, všeobecným celním preferencím. A zpravodajem je David Martin. Davide, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. na předchozím eh, zasedání, kde bylo ILO a ITUKO, ITUKO kde se hovořilo o eh, situaci v Parmě, kde eh, se přijímají opatření na odstranění nucené, nucené práce. Zatím nebyla úplně odstraněna, ale na základě těchto diskuzí a širších konzultací jsme nyní sestavili návrh zprávy a připravili jsme k tomu doprovodné usnesení. Je důležité si uvědomit, že v Barmě byly přijaty reálné, reálné kroky směrem k demokratizaci a řešení sporů, ale zároveň stále zbývá ještě ujít hodně velký kus cesty. A obnovení eh, preferencí GSP záleží na vyhodnocení objektivních kritérií. Návrh komise obnovy GSP v Barmě vychází z návrhu eh, rezoluce 1212, která eh, ukončila omezení vzhledem k tomu, že ta nucená práce už není systematická a široce rozšířená. Na základě toho doporučuji, abychom schválili návrh komise znovu obnovit celní preference. Myslím, že je to poměrně jednoduchá legislativní záležitost, tak nenavrhuji žádné pozměňovací návrhy. Ale myslím, že nemůžeme přejít eh, jít eh, od nuly eh, na maximum jen tak přes noc takže proto je tady ještě to usnesení, kde stanovíme určité podmínky a žádosti. Eh, sankce platily mezi EU a eh, tedy vůči Barmě už eh, od roku 96 a myslím, že je všem jasné, že Barma je jakýsi jedinečný případ vítám to, co říkala, řekla Katy Ashton nedávno, že vznikne EU uh, eh, Myanmar Task Force na posílení spolupráce. A s tím, jak dochází k tomuto postupného otvírání země, byli jsme svědky investic eh, z rozvíjejících se zemí do Barmy, Evropská unie, eh, tedy Spojené státy, Japonsko, Číňané, Indové, všichni se snaží mi získat podíl na barevském trhu. A vzhledem k tomu, že tam stále přetrvává tedy tato nucená síla, že tam eh, omezená svoboda schromažďování a účasti na, na životě občanské společnosti, tak je důležité, aby Evropská unie měla silné praktiky korporátní zodpovědnosti eh, pro investory evropské, které, kteří budou působit v Barmě. Existuje několik takových požadavků například eh, ty principy eh, OSN a OECD pro nadnárodní společnosti a také vlastní politiky Evropské unie. Klíčový, klíčovou otázkou je, jak podporovat osvědčené postupy v Barmě. Navrhl jsem zavedení centralizovaného mechanismu, tak aby společnosti mohly eh, hlásit své aktivity v Barmě, aby byla chráněna lidská práva. To je volně založeno na pravidlech Spojených států, které platí pro americké eh, firmy, které investují v Barmě, které mají rovněž předkládat federální vládě své vlastní eh, pokyny. A pak je tady centralizovaný mechanismus. Měli bychom tedy stanovovit, jestli budou ty zprávy sbírány centrálně, kolik eh, údajů bude potřeba, jestli to bude dobrovolné nebo povinné. Měli bychom podporovat nejlepší postupy eh, korporátní aktivity v Barmě v této zatím stále křehké situaci. Musí existovat také eh, určitá míra eh, zveřejňování. Ty směrnice o transparentnosti budou určitě relevantní právě pro operace v Barmě. Všem tyto směrnice mají zahrnovat pouze některé Eh, sektory, některé eh, těžební sektory. Ale my bychom měli monitorovat eh, situaci i v širším měřítku. Závěrem vítám návrh komise obnovit preference. Je to logický krok po stažení sankcí ILO. Je to ale také proto, že zodpovědné investice mohou přispět k omezení chudoby v Barmě a to může pak zase podpořit demokratickou transformaci. Je to jeden z nejzranitelnějších, nejkřehčích eh, států světa, eh, který stále trpí etnickým násilím a zneužíváním lidských práv. A s tím, jak tato země se snaží absorbovat investice, je potřeba monitorovat aktivitu evropských investorů a budovat zodpovědné eh, podnikatelské prostředí. Kristofa Fjellner, IPP. E Děkuji. Nejdříve k rozhodnutí, které se má udělat. Ano, o tom nemusíme dlouho diskutovat, tady s tím můžeme pouze souhlasit. Ale my bychom měli diskutovat o změní usnesení. Obecně já souhlasím víceméně se vším, ale možná, že tady jsou určité niance. Po, I když souhlasím s většinou textu, ale já, kdybych tento text psal, tak by byl jinak zaměřený, byla by tam jiná rovnováha. Odstavce 3 až 10 se týkají korporativní zodpovědnosti ale my se tady zaměřujeme na Barmu a proto já bych více hovořil spíše o jejich reformách, které udělali a také, co od nich dále očekáváme, když je opět začleníme do našeho systému preferencí. A za druhé, co od nich očekáváme, že zlepší. Hodně je v bodech odůvodnění, ale v těch odstavcích se mohlo více například a detailněji hovořit o těch reformách, které jsou samozřejmě z části také křehké a zranitelné. A sam korporátní zodpovědnost podniků, to je důležitá věc, ale není relevantní pro, pouze pro barmu já se domnívám, že pro mnoho zemí by tento bod eh, korporátní zodpovědnosti byl relevantní. A potom ještě k bodu sedm, k tomu centralizovanému mechanismu. Na jedné straně s tím souhlasím. Ano, Barma je součást a vy opravdu nemůžete jít od nuly na maximum během krátké doby. My tady nehovoříme o barmě, my tady hovoříme o společnostech a co oni by měli udělat. Já si nemyslím, že bych takto vyhmátl Barmu v souvislosti s našimi podniky. Ano, naše podniky by toto měly dělat v různých zemích a ne specificky v Barmě. Takže to se týká článku 7, ale myslím si, že text by měl být poněkud vyvánější. Dámy, a pánové, máme opravdu velké časové potíže a proto další řečníci budou moci hovořit pouze tři minuty. A to Franciska Keller. Děkuji. My jsme také dospěli k názoru, že podporujeme přístup pana Martena u toho tématu. My tedy váš návrh podporujeme k obnovenému přístupu Barmy a vy tady také hovoříte o usnesení eh, a s tím také souhlasíme a mělo by se to zpracovat. Next. Murphy. Murphy. Paul Murphy. Paul Murphy. Thank you. Okay, I would be the voice of... Děkuji, tak já budu nesouhlasit. Děkuji za zprávu. Souhlasím. Je jasné, že došlo ke zlepšením, zvláště v oblasti nucené práce. Ale musíme také sledovat, jaký signál je tady tedy vysílán. S tím, že se teď valí nadnárodní firmy, snaží se se, získat přístup k surovinám a z dalších geostrategických důvodů k barskému trhu. Jaký to vysílá signál? Včetně snahy obnovit celní preference. Jistě, zlepšení tu jsou v, na poli nucené práce, eh, ovšem je to proces, který je stále ještě zvratitelný a zvláště pokud jde o etnické menšiny, stále přetrvávají extrémní Eh, porušování lidských práv, takže my bychom, než já se kloním proti obnovení preferencí. Pokud jde o nucenou práci, existuje eh, dost důkazů o tom, že se stále využívá nucená práce, což by mohlo dostatečně ospravedlnit neobnovení preferencí, zvláště pokud jde o ozbrojené síly. Před měsícem ILO pomohla vyjednat propuštění osmi eh, nezletilých eh, vojáků, eh, přičemž děti v Barmě se pořád ještě podílí na ozbrojených konfliktech, včetně funkce vlastně živých odstraňovačů min. A toto je naprosto zásadní věc, pak eh, političtí vězni 800 eh, bylo propuštěno, ale stále eh, stovky zůstávají ve vězení a pak zejména etnické menšiny, takzvaní rohingové, ehm, kdy došlo k, k, to, k vy, vyhoštění přes 100 tisíc osob a teď dochází k dalším eskalacím. Kačin, další etnická menšina, až 90 tisíc z nich bylo vyhoštěno a e, e, došlo k bombardování města, nakonec e, uzavření příměří, ale pokračuje stále na silí terénu. Takže myslím, že v tuto chvíli evidentně existávají stále některé sporné věci. Měli bychom tlačit na více povinností, více závazků pro evropské firmy celém dodavatelském řetězci. A dále otázka e, práva na organizaci odborů, na stávku a tak dále, aby byla skutečně respektována. Nyní komise Francisco Pérez Canado, děkuji vám. Vítáme návrh zprávy, která se snaží eh, najít rovnováhu mezi eh, tedy závazky, které máme jak vůči vlastnímu právu, tak mezinárodnímu právu. Máme tady návrh usnesení, dostali jsme ho minulý týden. Já poukážu na některé předběžné eh, body, které by mohly být užitečné v našem jednání. Za prvé, tyto diskuze budou probíhat nikoli ve váku, ale v kontextu nadcházejících iniciativ komise například zveřejnění sektorových pokynů o aplikaci CSR v, v odvětví eh, plynu a eh, ropy, dále monitorování eh, uplatňování principů CSR. Podniky to také platí pro Myanmar a legislativní návrh o zveřejňování plateb vládám nejenom těžebním průmyslem jako v Spojených států, ale také v sektoru lesnictví, což taky je obzvlášť relevantní pro Myanmar a další legislativní návrh, který má zlepšit transparentnost eh, společností eh, a jejich environmentálním podávání zpráv. Pak jsou tu ještě další dobré zprávy od eh, myanmarské vlády, která nedávno prohlásila na začátku letošního roku, že se hodlá připojit k iniciativě pro transparentnost v těživním průmyslu. Takže máme spoustu probíhajících iniciativ. Mnohé z těchto iniciativ řeší alespoň některé z vašich obav a výhrad v dostatečné míře, takže možná nemusíme vytvářet ještě další mechanismy, které by spíše byly na úkor cílů, o které usilujeme. Nebudu příliš originální, protože to opakuji poměrně často. Bohužel časový limit platí i pro komisi, takže prosím stručně. Ano. Bylo by užitečné, eh, aby vaše doporučení byla realistická, aby byla v rámci toho, co můžeme dělat. Odkazuje na úvodní ustanovení 9. A konečně my chápeme trošku jinak než zpravodaj povahu té americké iniciativy v úvodním ustanovení 7 a 8 usnesení. Budeme každopádně v kontaktu s panem zpravodajem, abychom to vyjasnili. Max. Děkuji a nyní ještě David máte na závěr. Já se budu snažit hovořit. Stručně děkuji paní Keller za podporu a v Barmě nadále existují problémy, například v nucených pracích a také s etnickým násilím. Také nejsou tam splněny všechny podmínky v oblasti e, pracovních podmínek, i když se situace zlepšila a také mezinárodní organizace e, předala doporučení, které my akceptujeme. Usnesení se snaží spíše reagovat eh, na eh, evropské podniky a spíše než na barmu, protože když bude eh, opět zavedena nucená práce, potom preference budou odňaty a to je jasné, ale je třeba, aby také evropské podniky v barmské prostředí si uvědomovali, eh, kam vstupují. Takže právě proto tyto evropské podniky mají speciální povinnosti eh, v oblasti etické a morální. A to o co žádáme, to také vychází z našich standardů a z toho, co požaduje komise. Naše požadavky jsou trošku jiné než to, co požaduje USA. USA nadále vedou jednání a roční zprávy ty ne, začnou již nyní v dubnu. To začne později, ale já jsem sice vycházel z doporučení USA, ale není to kopie jedna ku jedné. My bychom měli jít ještě nad rámec těchto povinností a doporučení, protože barmě ještě specifičtější situace než jinde a právě proto je důležité, aby naše podniky se chovaly skutečně zodpovědně. Bar, Barma je skutečně jedinečnou zemí z tohoto hlediska. Lhuta pro pozňovací návrhy je 26. únor 6 hodin večer. a také je to lhuta pro usnesení. E, body 20 a 21 přeložíme na příští schůzi a nyní přejdeme k bodu 22, což je Janik Žado, který je zpravodajem pro naší zprávu. My jsme také vedoucím výborem a týká se to činnosti exportních úvěrových agentur členských států. Je to první měna názoru a nyní dávám slovo zpravodaji. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. E, ty lhuty jsou velmi krátké, ale myslím si, že je dobré zahájit tento postup. Skutečně se nalezáme v situaci, která je obtížná. Dostali jsme pracovní dokument komise, který odkazuje také na tu novou povinnost členských států komisi předkládat zprávy vyplývající eh, ze smluv v oblasti rozvoje eh, ekologických eh, záležitostí a podobně. Mm, již první účetní rok proběhl, komise v polovině prosince zaslala zprávu, ale ta je zatím provizorní. Provizorní eh, a říká se, že není možné ještě tedy vzít v úvahu eh, postup komise, protože je nutné se podívat na to, jak členské státy budou aplikovat pravidla. Eh, v sekretariátu INTA status dokumentu komise ještě nebyl přesně stanoven. Dnes je však zcela jasné, že mnohé členské státy se snaží aby byl znám dopad programů exportních úvěrových agentur, ale realita je taková, že pro evropské instituce je obtížné, podívat se na ty nefinanční aspekty jejich práce. Především se jedná o ty environmentální aspekty. Proběhne v březnu eh, malý hearing, budou právě pozvány eh, služby DG eh, Trh a také o ECD, abychom zjistili, jak tyto instituce by mohly lépe předkládat výkazy k této činnosti. A teprve na tomto základě připravím svou zprávu z vlastního podnětu a víte jistě, že jsem velmi rychlý, takže eh, všem stínovým zpravodajům své první poznámky eh, brzy předložím, aby bylo možné se na to podívat eh, v celku. Děkuji vám, pane předsedo. Mikrofon. I thank them. Děkuji panu zpravodaji a další čtyři řečníci mají k dispozici 1,5 minuty. Paul Murphy, děkuji také tlumočníkům. Velice stručně to, co doposud jsme viděli v oblasti exportních úvěrových agentur, je nedostatečné. Tady se často hovoří jenom metaforicky o ekologických standardech, sociálních standardech a tak dále a v podstatě všechny tyto zprávy zaškrtávají jenom čtverečky. Já tady mám eh, tady britskou zprávu a tady se říká, aplikujete přístup OECD, ano, eh, také aplikujete ekologický přístup, ano, ano, ano, všechno je to zaškrtnuté, ano. Takže pak jsme s tím spokojeni a to je ale nedostatečný postup. My potřebujeme daleko více, abychom měli přehled o dění. A v této souvislosti se chci zmínit o společném přístupu OECD. Tady eh, tento přístup také nezahrnuje evropský eh, stanovisko proto si říkám, zda by komise neměla vypracovat evropský dokument, který by se používal na místo přístupu OECD, dokumentu OECD. Myslím si, že tento dokument je nedostatečný. Já jsem také přesvědčen o tom, že dokážete se skutečně vyjádřit stručně. A dalším řečníkem je Dat. Sorry. Děkuji, pane předsedo. Takže za prvé, tento návrh je pro nás nesmírně znepokojující, protože my opravdu nechápeme, proč by národní státy měly ohlašovat komisi i eh, své exporty, své exportní kredity, ale je tu ještě jedna více znepokojící věc. Mám pocit, že eh, když se tady říká o popisování environmentálního rizika, tak my máme slavnou firmu Rolls-Royce, to je jeden z velkých výrobců letadlových motorů. Jejichž export je financován do značné míry eh, právě těmi exportními kredity a tam, kde ti zelení navrhují něco, což by v podstatě znemožnilo tento vývoz. A já budu osilovat o jednu věc, to znamená, aby toto nebylo možné, aby se to nestalo ani teď, ani někdy jindy. Jsme v recesi, velmi hluboké recesi. Jak se z ní dostat? Exportem. To říkal zástupce ECB. Čili toto je přesně takové, taková iniciativa, která to potenciálně podkopává. My všichni milujeme Rolls-Royce, buďte, Rolls-Royce, buďte o tom uvěstěn. ujistěn. Ver, pa, Werner Schulz. Who will speak on behalf of the commission? Werner um, Scholz from DG Trade. Okay. Um, I would... Takže prvně chci poděkovat za všechny připomínky, které jsou pro nás nesmírně zajímavé. Problém samozřejmě spočívá v tom, že je to v podstatě první eh, využití tohoto druhu iniciativy, takže pokud jde o e, to, tu, tu formulace, formulaci, kterou tam je, tak není to úplně jednoduché. Chápu a beru na vědomí, že několik poslanců si myslí, že to nestačí. Jiný zas mají jinou interpretaci, ale myslím, že můžeme maximálně nabídnout další diskuzi na toto téma. A Myslím si, že nejsou však eh, lidé proti. Každopádně je však důležité, abychom tím prošli, abychom se dostali k určitému praktickému pochopení, jak eh, ho implementovat. A my jsme vám zaslali předběžné verze těchto zpráv ta formální verze bude zaslána co nejdřív a chtěli jsme vám dát možnost zabývat se již obsahem zpráv členských států, ale samozřejmě, že příslušné, příslušné formální verze budou následovat a to tež platí i pro vyjednávací zprávu komise, která se předpokládá pouze podle nařízení 12.3.3.2011, jak jsme vysvětlili v dopise předsedovi. Poznamenali jsme, že ten problém by byl, kdyby eh, ta zpráva stýkala pouze jednání za rok 2011. Tím bychom museli vypustit některé, některá důležitá vyjednávání, jako například iniciativu mezi Spojenými státy a Čínou. To je velká událost, pokud jde o expertní kredity, takže to chceme zahrnout do té zprávy. Ano. Ještě na minutu zpravodaj. Merci pour les Děkuji za tyto komentáře. Naším cílem je nalézt možnost pomoci členským státům, aby zde předkládali lépe své zprávy. Je zde však metodologický problém, který chceme vyřešit pomocí onoho eh, hearingu. Eh, Velká Británie stále ještě je v EU a tudíž spadá pod evropské zákony. A v těchto zákonech se říká, že naše externí aktivity musí odpovídat cílům smluv. Takže dokud jste uvnitř, tak musíte používat také příslušné zákony. Thank you, rapport. Děkuji. Další kroky bude výměna názorů, malé slyšení, minislyšení bude na našem příštím řádném zasedání 20. března, 20. března tedy je příští zasedání tohoto výboru. Děkuji.